Nous reprenons notre séance. Eh, Dámy a pánové, budeme pokračovat. Já chci upozornit, že první část probíhala za zavřenými dveřmi, neboť jsme chtěli vyslechnout svědectví lidí, kteří chtěli eh, vypovídat za zavřenými dveřmi. A nyní máme k dispozici hodinu a půl, během které se budeme věnovat eh, diskusi se zástupci konsorcia novinářů, investigativní eh, novinařny. Prosím, Fabio. Já bych chtěla opravit eh, jednu informaci. Eh, francouzská whistleblowerka nám právě řekla, že by mm, chtěla zveřejnit své vystoupení. Tedy, tady bylo zřejmě ne, nedorozumění, že chce být za zavřenými dveřmi a Fabio tato věc se vám vysvětlí. Dohoda, která byla uzavřena mezi sekretariátem a e, příslušnými dvěma svědky, počítala na jejich žádost, výslovně na jejich žádost, že to bude za zavřenými dveřmi. A já jsem oběma položil stejnou otázku, když jsem přišel sem do sálu. Jistě e, je možné, že někdo změní názor, ale e, oba dva naši svědci e, pak, když odešli ze sálu, se klidně mohli s těmi novináři setkat a přednést veřejně prohla- jakékoliv prohlášení chtěli uvést. Takže já myslím, že více už udělat nemůžeme proto, abychom byli transparentní. A právě ve smyslu snahy o transparentnost. Jsem velmi rád, že na tomto zasedání, které již je veřejné a které je také vysíláno po internetu na eh, webových stránkách eh, parlamentu eh, na sekci našeho zvláštního výboru. Jsem tedy rád, že tady mohu přivítat eh, investigativní eh, novináře Kristofa Klerikse, Eduarda Perena, Richarda Bruxe, Larse Bového a Xavier Kunase. Jak jsme postupovali před chvílí Uděláme to i nyní. Požádám nejdříve naše dva zpravodaje, aby položili otázky. A pak vystoupí jednotliví řečníci mohou si jmenovat určité mluvčí, kteří pak jménem celé eh, skupiny přednesou své vystoupení a pak ještě požádám každého, každou frakci, aby jedním ústy jednoho zástupce co nejstručněji přednesla své vystoupení, abychom ještě měli maximální prostor pro rozpravu. My jsme uh, začali minule, Mikaelem začneme nyní Elizou. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Váš příspěvek je pro nás zásadní. Výsledky praší práce jsou pro nás velice důležité. Děkujeme za vaši odvahu a za zkoumání takto zásadních otázek. Co mě zajímá? Už jste zveřejnil většinu informací, které jste získali, a nebo plánujete pokračovat v takovéto práci? Potřebujete nějaký stimul z naší strany, abyste mohli rozvést ještě dál to, na čem pracujete? My v Evropě musíme řešit tyto věci, které jsou legální a nemorální. A pak jsou tady ilegální praktiky. Čili jak se na to díváte? Z politického hlediska se snažíme přiblížit legální a morální hledisko, ale kromě toho provádí, se provádí nelegální činnost, která je skryta. A vy nám pomáháte ji chápat. Jaký je váš pohled na daňovou situaci v Evropě? Pochopitelně jsou tady ti běžní podezřelí, jak by se dalo říci, ale chtěla bych vědět, zdali můžete popsat obecně situaci v otázkách fiskální v Evropě a otázka offshore, daňových rájů. Jaký je váš názor a zároveň bych chtěla vědět, pokud máte nějaké návrhy, co se naší práce týče. Můžeme mít tuto zprávu, diskusy, ale pochopitelně se budeme nadále vyjadřovat dále k těmto otázkám široce souvisejících s daněmi. Čili máte nějaké nápady pro nás do budoucna, chtěli bychom s vámi pracovat jako s partnery v tomto procesu. Děkuji. Mikael to... Děkuji. Alizo, není Mikael? Já, vielen Dank. Děkuji. Pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Já bych nejdříve poukázal na to, že právě eh, jsem stál vedle té oznamovatelky, když eh, ji oslovil Fabio De Masi a ona opravdu potvrdila, že by bývala byla připravena hovořit tady eh, otevřeně, čili eh, já bych byl rád také, aby se toto nějak řešilo. Já bych eh, velice rád srdečně tady přivítal všechny odborníky. Vy díky odvážné žurnalistice jste přivedli na světlo světa něco, co eh, jsme si tady eh, vůbec nedokázali, stejně jako řada jiných dalších eh, lidí představit. A sice ten rozsah agresivního daňového plánování a agresivních daňových modelů, vyhýbání se daním, které pomáhají mezinárodním koncernům snížit jejich daňovou zátěž prakticky na nulu, zatímco jiné podniky, které jim konkurují, zejména malé a střední podniky, musí platit daně. V této souvislosti nás zajímá, jestli eh, při četbě podkladů, které jste eh, procházeli, eh, z vašeho pohledu jsou již nějaké věci, které zatím nebyly doceněny. Vy říkáte, že jste analyzovali nějaké desítky tisíc stran čas z toho jste byli schopni publicisticky zhodnotit a my tady eh, chceme zjistit, co bylo legálního, co bylo nelegálního a kde u legálního modelu eh, řeší problém. V této, eh, tedy kde leží problém. A v této souvislosti je tady také otázka členských států. Ono jde o to, že ne Evropská komise a Evropský parlament bránili členským státům uh, aby eh, spolupracovali lépe v tom daňovém vyšetřování a daňové práci, ale jde o to, že členským státům už se léta eh, nedaří eh, tyto problémy řešit. Čili otázka na vás, kde by zákonodárce měl především začíst? Jak vnímáte úlohu Ehm, poradců firmních, zejména Velké čtyřky. Eh, do jaké míry eh, vnímáte za velkou roli těch eh, jednotlivých států? A potom je tady otázka oznamovatelů. Otázka o ochrany informantů a informátorů a mm, svědků. My jsme tady právě od dvou velmi důležitých slyšeli, jaké osudy je potom potkali. Dokonce byly i předmět tém trestního eh, stíhání. Eh, já si myslím, že prostě nejde, aby eh, člověk v jedné členské zemi Evropské unie informoval proti, tedy o daňové úřady o nějaké trestné činnosti a v jiné zemi byl za to popotahován. To jde proti veškerému pocitu spravedlnosti. Co si myslíte, že se musí změnit k lepší ochraně těch oznamovatelů a tím ke zvýšení eh, podnětů k tomu, aby odhalovali eh, to nezákonné jednání. Děkuji vám, <clears throat> vážení kolegové. Dávám nyní slovo eh, mluvčímu. Prosím, omezte se na 10 minut, abychom pak mohli vést další rozpravu. Děkuji. Dobrý den. Já jsem začal uh, tuto otázku, to otázce věnovat v létě roku 2011. A tehdy všichni mý mluvčí častě používali termín fiskální optimizace, agresivní uh, fiskální plánování. A to zcela veřejně říkali, není to moc morální, ale je to legální. Pokud jde o použité nástroje, velmi rychle jsem slyšel o takzvaných rulings. To, co fiskální orgány určité země přijímají jako opatření vůči určitým firmám. E, bylo mě také řečeno, že Lucembursko je právě zemí, která je nejdále v těchto postupech a tam jsem začal se svým šetřením. V květnu 2012 na základě některých fiskálních dohod, eh, které jsem eh, mohl získat, jsem zveřejnil na France 2 televizi eh, první výsledky tohoto šetření některé věci, které jsem zjistil, už byly opravdu rozsáhlé a ukazovaly, že ty konstrukce byly opravdu velmi vyumělkované a prostě pomáhaly, zvýhodňovaly příslušné firmy. Jakmile ty rulings byly zveřejněny, ta rozhodnutí byly zveřejněna, eh, pak na tiskové konferenci, kterou tehdejší ministr financí v Lucembursku Eh, vedl, naprosto eh, nedopustit žádnou politickou reakci. Pak jsem získal další eh, informace a opět na televizi France 2 jsem to zveřejnil a opět žádná reakce ani ve Francii, ani v Evropské unii. Pak proběhla v listopadě 2014 aféra LuxLeaks a tady teprve toto pačivá otázka byla veřejně eh, odhalená a dostala náležitou publicitu. Myslím, že váš výbor je také přímým důsledkem této aféry LuxLeaks. Jsem velmi rád, že jsem spolu s kolegy byl pozván, abych o tom tady mohl hovořit. Podobně jako mnozí jiní, opravdu hluboce lituji, že Evropská, Evropský parlament nemohl vytvořit opravdu vyšetřující komisi se všemi náležitostmi, které to přináší, tak, jak si to eh, zpočátku evropští poslanci přáli. To by si evropští občané zasloužili a mm, důležitost těch těch otázek si to eh, vyžadovala. Nicméně děkuji, že jste nás pozvali. Já jsem byl eh, před několika měsíci pozván tímto zvláštním výborem, abych svědčil zde jako novinář. 23. dubna jsem byl Lucemburskem obviněn za svou práci v této věci. A dva dny po svém obvinění 28 ministrů financí jednomyslně eh, rozhodlo, že ty rulings si budou oficiálně vyměňovat od 1. ledna příštího roku. A dokonce lucemburský minister eh, financí nám slibuje, že velmi intenzivně bude působit, aby eh, ta směrnice byla připravena včas. Jistě chápete, že těchto, za těchto okolností je tady mé svědectví opravdu eh, pozoruhodné. Já se nemohu vyjádřit úplně přesně k otázce, která se mě týká, ale chtěl bych toho využít a reagovat na otázky, které tady zazněly a varovat vás, že tady jsou hrozby nejen na whistleblowery, ale dokonce jsou tady hrozby i pro novináře, kteří se pouští do těchto otázek je dramatické a přitom příznačné v této eh, eh, věci, že jediné pronásledování se nyní týká Eh, těch, kdo věci oznámili a nikoli těch, kdo věci způsobili. Návrh směrnice, směrnice o tajemství obchodování se připravuje zde v Bruselu a to je nebezpečí, že nebude možné informovat občany o veřejně zajímavých věcech. A přitom by bylo důležité chránit jak whistleblowery, tak Eh, tak i eh, novináře. Říká se, že novináři a whistlebloweri budou chráněni po té, co věci odhalí, ale ukazuje se, že LuxLeaks, a to používám jeden příklad, my jsme dokonce neodhalili žádné nezákonné věci, protože nám odpovídají, že vlastně všechno bylo legální. Tak v čem je problém? Eh, ty rulings v Lucemburku jsou stále považovány za legální. Já bych nyní rád předal slovo Richardu Brooksovi, protože on mě pomohl všechny ty velmi komplikované scénáře v Lucembursku pochopit. Děkuji. Děkuji, pane Peréne, prosím pana Brookse. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Jsem Rich Brooks, pracuji pro Private Eye, časopis ve Spojeném království. Do době asi před deseti lety jsem pracoval jako daňový inspektor a proto jsem pak začal pomáhat tady kolegovi, protože jsem eh, rozuměl těm dokumentům, o eh, které se tady jedná. Lucembursko je problém, protože předstírá, že je to respektovaný daňový subjekt, ale přitom je to daňový raj uprostřed Evropy. Není to sluný ostrůvek, který byste si představovali, ale je to plnoprávní člen všech klubů, jako je Evropská unie, OECD, a má také výhodu dohod o dvojím zdanění, zdanění s většinou velkých zemí, což umožňuje zemím a subjektům uh, dodávat peníze do Lucemburska a také je vyvádět, což jim dá úlevu doma a zároveň brání zdanění v Lucembursku. To eh, je sice podobné jako takový ty tropický do, daňový ráj, ale zjevně by se to v EU e dělat nemělo. Čili Lucembursko to dělá tajně. A to, co jste viděli v dokumentech LuxLeaks, jsou pouhé mechanismy, které využívají lucemburských zákonů a zajistí nezdanění příjmu v Lucembursku. Pochopitelně mají standardní daň asi 29%, ale tyto režimy vlastně sníží eh, toto zatížení na přibližně 1 cent. Jsou to různé typy kombinací, hybridní půjčky a tak dále. Jsou to různé struktury v kombinaci a jejich účelem je dosáhnout téměř nulového zdanění v Lucembursku. A spolehají na interpretaci domácí legislativy s tím, že okolní svět tomu nerozumí a pochopitelně také na daňové orgány v Lucembursku. Je velice těžké spochybňovat tento systém, zvláště pro Evropskou komisi, tak jak to činí v případech určitých sweetheart deals, jako například firma Amazon. Ale to nejsou tyto sweetheart deals, to nejsou výjimečné úpravy pro určité výjimečné firmy, ty jsou k dispozici všem. A čím více peněz máte, tím vlastně platíte nižší, účinnější deň. Je to, takov, je to taková škála uh, daňových uniků. Pokud vložíte 6 miliard, tak eh, zaplatíte necelé 1%. Co se s tím dá dělat? Z mezinárodního hlediska je OECD's Base Erosion Profit Shifting Initiative je to iniciativa, která je poměrně těžkopádná, i když OECD se snaží pracovat co nejrychleji vyžaduje od členských států OECD, aby následovali svá doporučení jak doma, a tak v případě interpretace dohod s jinými zeměmi. Což je dost náročné. Je to také náročné na dohled a je to dlouhodobý proces. Možná, že dojde k skončení eh, těch různých vězeňských eh, trestů do té doby. Ale co se dá v tomto případě dělat v Evropě? Hm, nemáme čas na to zabíhat do detailů, ale já jsem si poznamenal tři možné oblasti, o které by se mohlo jednat. Jak už tady bylo řečeno, daleko větší ochrana whistleblowerů v zásadě veřejného zájmu, což Robert Elward a jejich whistleblower. Také se musí zveřejňovat daňové fiskální dohody v Evropě měly by být otevřené a měly by pokud možno mít uvedeny přesné subjekty. A také řešení v rámci sankcí v Evropě těch, kteří využívají volnosti, které jim dávají evropské smlouvy pro defraudaci jiných států a jiných zemí um, mimo Evropu. Tyto sankce by mohly být konkrétně fiskální, to znamená, že by se mohlo bránit vstupu a výstupu peněz Lucemburska bez zdanění. Takže konkrétní opatření. Ale obecně si myslím, že celý eh, projekt LuxLeaks naznačuje, že to ne, nemá dokonalé řešení technické ani ekonomické. Že nejlepším řešením je transparentnost na té nejvyšší úrovni. Děkuji, to jsou velmi konkrétní návrhy. A konkrétně myslím, že máte pravdu, když říkáte, že jsou dvě úrovně možných eh, postupů. Samozřejmě je třeba se pokusit jednat na obou úrovních. Jednak je tady světová úroveň, celosvětová úroveň na základě doporučení OECD. A pak je tady úroveň EU. V rámci EU je to konkrétní problém, protože EU má být solidárním prostorem. A jestliže jsme dopustili, že funguje systém, ve kterém některé země ubírají fiskální zdroje jiným zemím, ze všech důvodů, které je tady možné uvést, je to problém, ale je to problém i z důvodu solidarity EU. Je to specifický problém, který je tady i odlišný od celosvětového hlediska, i když samozřejmě ze stejných důvodů. Nyní dám dvě minuty zástupci každé frakce. Můžete položit otázky, případně se k věcem vyjádřit. A pak eh, eh, si zase naši hosté rozdělí slovo, jak si budou přát eh, v odpovědích na otázky. Jménem EPP začíná Frank Engel. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod říci, že kdekoliv jsou eh, novináři eh, trestně eh, obvinováni za svou práci, ale to ovšem není zrovna projevem inteligentního přístupu a já opravdu velmi lituji, že tomu tak je i když ne vždy, eh, a tady se trošku liším od toho, co řekli někteří vystupující, nelituji, že v případě, kdy někdo poruší zákon, když vyzradí informace, které nemají být eh, široce mm, vzdělovány, pak eh, samozřejmě justiční systém se nemůže tvářit, jako že se nic nestalo. Jak už jsem řekl, myslím, že je to prostě hloupé pronásledovat novináře, kteří dělají svou práci. Eh, když eh, eh, k tomu cítí takovou potřebu. I když samozřejmě kdokoliv má takovou subjektivní potřebu, může říkat, že to říká ve veřejném zájmu. Tak tedy mnozí kritizují mnoho věcí. Nemůžeme samozřejmě se zastavit v té situaci, ve které jsme ani my, ani vy. A já bych rád věděl, zda v rámci toho, co existuje globálně, to jest eh, velice zuřivá konkurence, získat eh, mezinárodní podniky, tak eh, možná jsou tady některé další návrhy, které jsou ještě šťavnatější než to, co jsme tady právě slyšeli. Eh, v Evropě eh, nestrácíme jen tím, že se zavírají některá finanční centra. No prostě, když se zavřou některá finanční centra, eh, tak prostě ty firmy půjdou jinam, půjdou úplně mimo Evropu a to, co eh, tady eh, bude takto eh, veřejně potíráno, tak to bude znamenat, že se tyto centra přesnou jinam. Já bych tedy chtěl vědět, jaký společný postup můžeme zvolit ve prospěch celé Evropské unie, abychom byli konkurenční a konkurenceschopní a abychom případě případně u těch velkých nanárodních společností mohli eh, povzbudit etičtější chování, aby si zvolili eh, Evropu za své sídlo, i když by to třeba znamenalo, že budou, zaplat, budou platit trošku vyšší daně. Děkuji, pane kolego, a nyní za SAD pan Jeppe Kofet. Thank you so much, Chairman, thank you so... Děkuji, pane předsedo, mnohokrát děkuji za vaše vynikající prezentace. Panu Vanenovi bych rád řekl, že pouhý fakt, že Lucembursko vlastně obvinuje vás v případě LuxLeaks, to podle mě by snad vůbec nemělo být možné. Tady by mělo být pravidlo, že kdyby eh, náhodou komise prováděla vyšetřování, pak země by neměla mít možnost obvinit novináře z publikace těchto informací. To znamená, že podle mě je skandální, že vás atakuje eh, Lucembursko, je to napadení svobody tisku a některých našich hodnot naší společnosti, která je založena na právním státu, na informacích o porušování praktik a práva ze strany různých subjektů. Takže si myslím, že by se měly změnit pravidla, aby v případě, že komise něco takového bude vyšetřovat, aby země nemohla obvinovat a atakovat novináře. Jak chránit whistleblowery nebo informátory? Jsou to různé zdroje, které pracují v institucích. Eh, mě by zajímalo, jestli vy máte nějaký nápad, jak je chránit a jinými slovy také, jak motivovat eh, whistleblowery, aby přicházeli s informacemi. Jaké zkušenosti máte z vlastní praxe? Co by mohlo fungovat v tomto ohledu? A za druhé, na pana Brookse spíše. Vy jste poukázal na něco důležitého v této diskusi, protože jedna z těch zemí, o které mluvíte, Lucembursko, je členem i naší instituce a díky tomu mají určitou ochranu vyplývající ze smlouvy. Můžete to trošku rozvést? jaké sankce nebo možnosti bychom mohli uplatnit, kdyby země jako Lucembursko zneužívalo své pozice, aby uplatňovalo praktiky, kdy pomáhá unikům daní, vlastně napomáhá trestné činnosti, kdy dochází k vyhýbání se daně v zemi, kde musíte zdaňovat zisk. Děkuji. Děkuji, pane kolego. A ta poslední otázka je složitá. Není za ECR Zdislav Krasnojevský. Uh, I would like to speak in Polish, if you allowed. Yeah? No. <laughs> mluvit polsky, dovolíte-li. Možná, že bych to dal i německé nebo anglické, ale víte, polština je taky oficiální jazyk. Především bych chtěl eh, zdůraznit ten význam eh, investigativní žurnalistiky pro demokracii, pro transparentnost, pro zachování demokratických hodnot. A chtěl bych se vás eh, zeptat, když navážu na témata kolegů. Není to tak, že teď probíhá tak trochu krize investigativní žurnalistiky? teď je proti vám trestní řízení, to asi není nic výjimečného, to se děje i v řadě jiných eh, případů. Čili zeptám se vás, eh, kdybyste nám mohli ještě eh, podrobněji popsat ten tlak, kterému jste vystaveni. Máte problémy s publikací tohoto typu materiálu v médiích, řekněme mainstreamových? Jak je to s přístupem eh, k informacím? To je tedy eh, jedna otázka, která se týká eh, stavu investigativní žurnalistiky. A tím bychom se měli zajímat tady v Evropském parlamentu. A druhá otázka se týká úlohy států. Už pan Tojer se na to ptal. Není to tak, že státy jsou nejenom Eh, tím, kdo nastavil tento, eh, tyto věci, ale eh, jsou také obětmi, že některé země jsou tak slabé, že nejsou schopné se bránit těm korporacím. A není tomu tak, že některé evropské předpisy přispívají k bezmoci členských států vůči takovým praktikám? Měli bychom se tedy dívat i tím druhým směrem, dívat se na druhou stranu toho tématu. Nejenom pilířovat, tedy mm, pranířovat tyto eh, mm, neslušné praktiky, i když jsou legální, ale také eh, zabývat se eh, bezmocí členských států vůči tomu velkému kapitálu. Děkuji, pane kolego. A nyní za ALDE paní Cora van Nieuwenhausen. Thank you, Mr. Chair. Ik wil het Tentokrát to vezmu nizozemsky. Um, takže doufám, že budete mít možnost přepnout. Eh, ráda bych srdečně poděkovala novinářům za to, že mezi nás přišli. Jejich eh, eh, šetření, pokud je o obsah, ale i pokud je o rozsah, je impozantní a chtěla bych se zeptala, jestli to bude možná ještě širší, než to je teď protože v tom šetření LuxLeaks eh, se hodně klade důraz na daňová rozhodnutí a my eh, jsme si sami dali za úkol dívat se ještě dál a zabývat se eh, věcmi, které se podobají daňovým rozhodnutím, ale která podle přesné definice ničím takovým nejsou. Narazili jste na nějaké jiné případy státní podpory Eh, a nejednalo se přitom o daňové dohody, ale jednalo se přitom o dotace nebo eh, něco takového, co se poskytuje takovýmto velkým podnikům. A návazná otázka. Eh, zaměřujete se hodně především na americké podniky, ten žurnalistický svět a také mezinárodní. Jaké reakce jsou z EU od vašich Tedy a potom od amerických kolegů, například eh, spolupracujete s americkými kolegy nebo eh, v Austrálii, pokud jsem také dobře eh, pochopila, tam se také věnuje hodně pozornost těm daňovým dohodám a Čína to také řeší. Čili máte nějaké kontakty s zahraničními kolegy a potom další otázka, kterou bych na to ráda, navázala, jsou státní podniky. Ale jsou tady také nestátní organizace, eh, které například poskytují rozvojovou pomoc do určitých eh, zemí. Eh, jsou také kolikrát chráněny přes daňové ráje, aby, protože jinak by nebyly schopné ty peníze doručit, protože tam jsou na místě skorumpované režimy. Máte také nějaké informace o tomto typu činnosti, nebo teď už mi bohužel došel řečnický čas, tak se omlouvám, pane předsedo. Merci, Kora. Děkuji, Koro. A za Goe Fabio de Masi. Ja, vielen Dank eh, an unsere Gäste, dass Sie... Ja, děkuji mnohokrát našim hostům za to, že tady jsou. Děkuji i Michalu Tojerovi eh, za eh, předchozí vyjasnění. Já mám takový dojem, že kolikrát tady není většina pro ochranu novinářů nebo eh, oznamovatelů, kteří, eh, ale spíše je tady eh, snaha o ochranu pana Junkera. Já bych poukázal ještě jednou na to, že stejně jako pan Peren lituji, že jsme tady dosáhli vyšetřovacího výboru a lituji také, že tady není pan, dnes pan Deltuji. A ještě bych doplnil jednu věc. Otázka, jestli odhazení, odhalení pana Perea nebo odhalení těch legálních aktivit, eh, to je třeba znovu mm, k tomu přistoupit. Máme tady eh, také eh, oběžník z roku 98 lucemburských daňových úřadů, kde se hovoří o daňových rozhodnutích, i když se jedná o takový výňatek z té daňové bažiny, že to nemá vést k tomu k příslušnému zvýhodnění. Takže eh, jak to, že členský stát pana Junkera eh, žaluje novináře, kteří poukazují na porušování práva ve své vlastní zemi? Já doufám, že eh, se tady najde většina. Také pokud jde o ochranu nebo neochranu obchodních tajemství. A rád bych se, rád bych se zeptal řečníků, jestli to, co teď eh, předložila komise, sice, a sice automatická výměna daňových rozhodnutí, jestli by to mělo být eh, přístupné veřejnosti, nebo jestli bychom měli eh, důvěřovat ministerstvu financím, že s tím budou nakládat obezřetně nebo dostatečně dobře. A potom očekáváte, jestli oznamovatele novináři dostanou eh, prostor eh, k oznamování informací, například tady v Evropském parlamentu, tak, aby nakonec eh, neskončili na žlavici obžalovaných, ale abychom naopak pro vás mohli něco udělat. Děkuji a nyní prosím za zelené paní Eva Žoli, místo předsedkyně této frakce. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První na Eduarda Peréna. Pane Peréne, během vašeho šetření Jaké jste měl vazby eh, nebo vztahy s lucemburskými orgány? Jak se chovali? Jak reagovali? Jak působili transparentně nebo netransparentně? Má druhá otázka se týká všech našich hostů. Eh, pan Perrin byl nedávno lucemburskou justicí eh, předmětem vyšetřování. Myslíte si, že takové vyšetřování by bylo bývalo možné i v jiném státě Myslíte si, že práce našeho zvláštního výboru je kompatibilní s návrhem směrnice o obchodním tajemství? A jestliže toto šetření je tedy správné, pak pouze pět národních společností a tři eh, lobbyingové společnosti mm, reagovaly na tuto směrnici. Byl jste, byli jste kontaktováni Evropskou komisí nebo s pravodajkou na toto téma? Merci. Děkuji, paní Žoli. A není za EFDD pan Marko Vali. Sí, grazie, presidente, ringrazio i Děkuji, pane předsedo. Děkuji novinářům za to, že se účastní této rozpravy a děkuji za Eh, vaši statečnost, poctivost i zdravý rozum, který používáte v, této, eh, v tomto boji proti chtivosti, lačnosti, eh, v tomto boji proti nadnárodním společnostem, které dnes mohou podepsat šeky, které jsou stejně vysoké jako rozpočty některých zemí. Chtěl bych vědět, zda se můžete eh, vyjádřit k tomu velmi přísnému návrhu eh, komise. A eh, dále, myslíte si, že Junckerova komise je připravena bojovat proti takovému problému? Můžeme hovořit i o, CD, o OECD a o potenciálních sankcích. Můžete spolu s námi Hovořit o systému, který by bylo možné vytvořit i v politické oblasti, abychom zabránili takovým věcem. Děkuji a za nezařazené pan Soterios Zaranopoulos. Děkuji, pane předsedo. K té první otázce jsme už dostali odpověď. Je to otázka týkající právního stíhání. Whistleblowerů. A tady si musíme klást otázku, kdo vlastně uplatňuje určitou moc ve státech. Jsou to vlády a nebo nadnárodní firmy. Protože existují případy, kdy systém bankovnictví a fiskální systém, daňový systém nefunguje v členských státech. A pokud jde o ty nadnárodní společnosti, tak tyto často zneužívají systémů pro daňové úniky naši eh, poslanci o některých věcech vědí a mohou poukázat na věci, které nám pomáhají tyto věci řešit. Já si myslím, že lidé jednoduše využívají ekonomických výhod pro zřizování daňových rájů. Politika EU je považována za základ těchto velkých subjektů a poskytují vlastně pobídky ke snížení daňové povinnosti běžných lidí, běžných subjektů. Taková situace panuje v mnoha zemích. V tomto rámci je těžké bojovat proti daňovým unikům, protože je to v zásadě legální kvůli systémům a režimům, které existují v jednotlivých státech. Je to tedy otázka mentálního nastavení nadnárodních společností, anebo je to hospodářský systém jako takový, na kterém stojí i Evropská unie a nedá se jen tak měnit. Děkuji a já sám bych měl jednu poznámku a také nějaké otázky. Nejdříve pro informaci všech účastníků a zejména našich hostů bych chtěl říci, že posíláme eh, zhruba do šesti členských států misi, tedy delegaci, která má zjišťovat situaci na místě tento týden ještě v, Luc, tento týden v Belgii a příští týden v Lucembursku se bude konat právě taková mise. Eh, naši kolegové z Lucemburska Frank Engel eh, budou také moci veřejně vyjádřit během eh, těchto misí. Pokud jde o mé otázky. První šetření které eh, prolomily ten, tu, tu zeď mlčení a já opravdu použiji takový obrazný eh, výraz ze, za tím mlčení, eh, to bylo ve Spojených státech, kdy před třemi lety novináři dostali Pulitzerovu cenu za takovéto šetření. Já jsem tam jel a setkal jsem se se senátory kteří zorganizovali velice zajímavá slyšení, podobně jako to děláme i my zde, již několik týdnů. A uvědomil jsem si, že v té době opravdu byla politická vůle ukončit situaci, kterou všichni považovali za šokující. Jak eh, na to reagovat a co nám můžete eh, poradit, aby se udržela ta snaha působit, aby, aby neopadla. Nebudeme-li mít stálou podporu veřejného mínění ve všech členských státech prostřednictvím také sdělovacích prostředků, pak i pravomoce Evropského parlamentu a Evropské ústavy v fiskální oblasti jsou příliš omezené na to, aby sami postačili na to donutit členské státy k jinému chování tohoto hlediska tedy kladu otázku, na kterou třeba nebudete moci odpovědět, možná, že jste vázáni eh, profesní mlčenlivostí a to vám samozřejmě nikdo vyčítat nemůže. Pošetření, které se týkalo Lucemburska. Po dalším šetření, které se týkalo Švýcarska, je jasné, že to nejsou pouze tyto země, v Evropské unii, které vytvářejí problémy a kde zákon případně chování daňových orgánů umožňuje a usnadňuje to, čemu říkáme daňové úniky, vyhýbání se daním. Chci se zeptat, zda i vy máte tedy v úmyslu pokračovat v dalších šetřeních. Já mám pocit, a možná trošku přeháním, abych to opravdu zdůraznil, Mám pocit, že v rámci Evropské unie eh, každá z 28 zemí je daňovým rájem pro někoho. Jsou některé daňové ráje pohostinější eh, než jiné daňové ráje, ale já jsem měl příležitost minulý týden, když francouzský ministr financí pan Sapin přišel do eh, hospodářského výboru, tak jsem mu právě řekl tuto věc. A sice, že eh, firmy eh, jako je pařížské letiště, EDF nebo Renault, tedy firmy s účastí francouzského státu, tyto firmy používají nejrůznější nástroje fiskální optimalizace nástroje, které mohou šokovat a zarážet, zejména od podniků, kde má stát často i většinu. Eh, Minister financí se tehdy zavázal, že takovou praxi ukončí a že, jak on přímo řekl, že firmy, které, kde má většinu francouzský stát nebo firmy, kde vůbec stát má jakékoliv i menšinové zastoupení v kapitálu, že tyto firmy budou nyní postupovat vzorným způsobem, tak jak to vyžaduje litera i duch fiskálního zákona. A konečně, pokud jde o whistleblowery, mám další otázku. Vy, novináři, Chci se zeptat, zda vy, novináři, vzhledem ke své zkušenosti, byste doporučili pakliže bychom si přáli, a myslím si, že většina si to opravdu přeje, jak se to také projevilo i na plenárním zasedání Evropského parlamentu, když bychom tedy chtěli vytvořit určitý ochranný režim pro osoby, které jsou whistleblowery, Myslíte si, že to je problém, který je možné vyřešit z hlediska zdrojů novinářů, informačních zdrojů, tedy v jakési podobě ochrany informačních zdrojů novinářů, a nebo zda je tady nějaká dimenze, která překračuje rámec zdrojů novinářů? Je to stejný problém, nebo je to podobný problém, nebo je to odlišný problém? Já vám eh, předem děkuji za vaše odpovědi a sami posuďte, jak se rozložíte otázky a odpovědi. Ah, merci beaucoup pour toutes ces questions. Eh, děkuji vám za všechny vaše otázky. My budeme postupně odpovídat eh, všichni. Já bych chtěl reagovat na několik věcí, které jste vy, pane předsedo, sám uvedl na konci. Vy se ptáte, proč tedy ta zeď lhostejnosti, která byla před třemi lety prolomena ve Spojených státech, proč je nyní ten elán eh, jaksi slabší? Myslím, že je třeba další šetření, eh, další vyšetřování, aby se udržel zájem veřejnosti. My tady máme tváří v tvář sobě velmi mocné lidi. Lidi, kteří mají velice velké možnosti a to si myslím, že je již odpovědí na vaši otázku. Několikrát eh, byla položena otázka, kde budete pátrat dále. Já mohu odpovědět za sebe, ale asi odpoví i moji kolegové stejně, že uvidíte. Eh, teď to nebudeme probírat. A kladete otázku na Eh, téma vaší budoucí návštěvy do Lucemburska. Já bych vám něco poradil. Eh, budete tam mm, eh, hovořit s panem Mariusem Kolem? Nebo můžete na to odpovědět? Bylo by zajímavé vědět, zda budete hovořit s Mariusem Kolem. Bylo by zajímavé zeptat se ho, jak rychle pracuje a jak ověřuje informace, které mu dávají podniky o různých transferech a převodech. A teď se chci konkrétně vrátit trošku podrobněji k otázce ochrany zdr- informačních zdrojů a ochrany whistleblowerů. V první etapě by bylo dobré, kdyby byly věci konzistentní mezi tím, co probíhá zde a co probíhá e, v komisi, pokud jde o směrnici o obchodním tajemství. Jak už jsem řekl na začátku, nedochází k nějakému sladění e, v aspektech této směrnice. Já to téma osobně znám velmi dobře, protože nás, několik novinářů z mé tiskové agentury, se již začátkem ledna tohoto roku zmobilizovali proti podobnému návrhu zákona, který chtěl postihovat eh, porušení obchodního tajemství ve Francii. Podařilo se nám eh, dosáhnout toho, že návrh zákona byl stažen. A víme, že zatím vším stojí ještě návrh Evropské směrnice. Eh, kladete mi otázku, zda máme kontakty s Evropskou komisí na toto téma. Já odpovídám nikoli. Ty kontakty, o ty kontakty jsme žádali my sami. My sami jsme eh, kontaktovali Constance Lery, ale jiné žádné kontakty ze strany eh, Evropské komise navázány nebyly. A teď odpovídám na paní Žoli o postojích lucemburské vlády a lucemburských orgánů. Pokud jde o mě, během samotného šetření to bylo eh, velmi zdvořilé eh, jednání, ale byla to taková neproniknutelná fasáda. Myslím, že nám vždycky odpovídali, respektujeme zákony a nemáme si co vyčítat. Eh, moji kolegové to buď doplní nebo upřesní, ale myslím, že to je neustále takovýto postoj. Takže eh, odpovídám eh, o mm, obchodním tajemství. To je opravdu velmi důležitá věc. Především je třeba, aby eh, to, co probíhá tady a to, co se projednává v Evropské komisi, to by mělo být konsistentní, harmonizované, aniž by se nějak zahazovalo nějaké šetření. Už to, že tady je předem hrozba, už to prostě může zastavit některá šetření dříve, než vůbec začnou. Stačí, aby některé podniky poslali eh, dopis od svého advokáta nějakému tiskovému orgánu a šetření se zastaví. A já teď dám slovo dalším kolegům. Předseda, děkuji. Chtěl by hovořit pan Bové. Máte nějakou, nějakou příbuznost s naším poslancem Bové? Odpověď. Ne, ne, ne, ujišťuji vás, žádné zpřízněnost tady není, žádná vazba rodina. Já jsem z Holandska. A, a řeknu to Holandské. Myslím si, eh, že eh, jádrem problému je, jestli něco je zákonné nebo ne. A myslím si, že tady se dostáváme opravdu k jádru problému. Proč? Protože, a já vám můžu eh, uvést celou řadu belgických příkladů, protože já jsem, jak možná poznáte na přízvuku, belgičan, je třeba rozlišovat mezi souladem s zákonem a souladem se správním právem. U toho prvního vám můžu říci, že tam se to šetří a zjišťuje se, že některé konstrukce vykazují určité problémy. Ale pokud jde o administrativní záležitosti, složky, které jsou mnohem početnější, ty, ty, ty, to správní řízení proti fiskálním konstrukcím, než trestní, tak tam si myslím, že je problém. V Belgii máme eh, různé, nebo jsme měli různé případy LuxLeaks, kde naše daňová inspekce se pokoušela eh, podle mého eh, ty fiktivní konstrukce, ty poštovní schránky, který jejich cílem je vyhýbat se daním v Lucembursku, pokusila se proti ním zakročit. A výsledek je, největší telekomunikační operátor, který eh, je do značné míry eh, v rukou eh, belgického státu, ale také mm, jedna velká francouzská energetická firma byly tedy předmětem soudu, soudního šetření a obě dvě to náš stát prohrál. Já si myslím, že tady je otázka obsahu. Můžeme přicházet se spoustou věcí se spoustou pravidel, co to je věcně, eh, co to je ta prázdná schránka, kdy to je holding, kdy to je jenom prázdná schránka, ale myslím si, že ten problém se tím trochu odsouvá, protože eh, můžeme požadovat, aby ten podnik prostě si nepronajal jenom eh, jednu schránku mezi stovkou dalších podniků, které jsou v téže budově v Lucembursku, ale nic to nezmění. Oni si prostě najmou větší kancelář a obejdou to. Spíše jde eh, tady o eh, řešení v té hospodářské podstatě, protože u všech těch eh, konstrukcí, které jsme prostudovali u LuxLeaks, je, že ty konstrukce nemají ani tak ekonomický, ekonomický základ, jako, jsou, jako čistě fiskální orientaci. O to vlastně šlo. Čili eh, jde eh, tady o to, jak upravit eh, zákonodárství, které bude se zaměřovat nebo bylo schopné mezi tím to rozlišovat. A potom druhá věc je tady translatelnost. Já si myslím, že Linux je dobrý systém, ale je jasné, že lucemburské a úřady to tedy, pardon, ruling ta daňová rozhodnutí jsou dobrý systém, ale lucemburské úřady to značně zneužívají. Jsou tady samozřejmě, eh, je, je to prostředek eh, k získání jistoty ohledně eh, daňových předpisů, ale v Lucembursku se to používalo jako dalekosáhlé daňové konstrukce, jako to, jak se dostat do daňového ráje, jak jsme viděli u nejbohatší Eh, belgické eh, rodiny, která stovky milionů eur přesunula do eh, Gibraltaru. Naše úřady by se o tom nikdy nedověděly bez LuxLeaks, protože to šlo přes lucemburský holding, který dostal takové daňové rozhodnutí od lucemburských úřadů. A potom je tady třetí věc, a sice výbory, které ta rozhodnutí přijímají. Oni mají obrovský prostor eh, potvrdit určité konstrukce. A my jsme zjistili, že eh, to zákonodárství v Lucembursku, které se týká například duševního vlastnictví, eh, předpokládá velké sproštění daní až do míry 80%. To lze také v Belgii mimochodem, ale náš výbor pro ta daňová rozhodnutí to vykládá mnohem přísněji než ten nizozemský. Takže konstrukce s belgickým podnikem u eh, duševního vlastnictví, eh, která nebyla schválena v belgickou komisí, eh, lucemburským úřady nakonec schválená byla. A konstrukce vlastně obcházela ta lucemburská pravidla, která už existovala, pokud jde o sproštění daní daňové povinnosti. Takže eh, jde o to zajistit eh, transparentnost, ale také eh, postupy těch jednotlivých národních administrativ. A také je samozřejmě jasné, že každá země je odpovědná za své daňové zákonodárství a každá v nich má mezery, jednoznačné mezery, které, když se v Lucembursku například zjistí, tak se můžou obrovsky zneužívat. V Belgii jsme měli eh, systém BEVEX, abych to řekl jednoduše, to je takový investiční systém, který eh, v první fázi není zdaněn a ve druhé fázi ano. Takže se vytvořila taková konstrukce, kdy, když se tohle to udělá z Lucemburska, tak eh, se tady použije jenom ta první fáze, výnosy se převedou do Lucemburska a potom se používají eh, výhodné úpravy pro holdingy a platí se nulová daň. Je to jednoznačné zneužití belgické legislativy, protože naopak by to nebylo možné. A my jsme skonstatovali, že tohle eh, se neprobíhá, eh, ne, nedělá v nějakém drobném rozsahu, ale víceméně v rozsahu nějakých 100 miliard eur. Čili tohle jsou vklady, které jsou potom nulově zdaněné. A také jsme zjistili, že lucemburští soudci opravdu v podobné věci také eh, s tímto souhlasili. Takže není to jenom problém legislativy, je to očividně problém legislativy, eh, ve které je třeba takovéto mezery uzavřít. Děkuji vám, pan Kalerix. Be speaking in Dutch. Thank you. Pane předsedo, já vám opravdu eh, děkuji za to pozvání na toto eh, slyšení, abychom vám eh, lépe vysvětlili. A jsme velice rádi. Těší nás, že jste si vybrali téma LuxLeaks a že to mělo takový dopad. Pokusím se odpovědět na celou řadu otázek. Paní Ferrera, většina informací už byla publikována nebo ještě ne. Musíte vědět, že po zveřejnění prvních offshore leaks a potom Lux leaks a potom Swix leaks, Mezinárodní konzortium eh, pro investigativní žurnalistiku eh, mm, eh, získává stále více informací od různých informátorů, kteří nám přinášejí tedy různé informace. Můžou tedy, nebo očividně se jim líbí ten způsob, jakým naše organizace zveřejňuje informace, a sice prostřednictvím žurnalistické metody. A také vidíte, eh, vidí, že je výhoda eh, tedy obrátit se na jednu organizaci a dosáhnout celosvětového dopadu. Takže eh, takto řečeno ano, bitva pokračuje Máme tady také nové pokusy. Jestli se to eh, všechno týká jenom eh, daní, tak to bych nechal nezodpovězené. U LuxLeaks a dalších to tak bylo, ale kromě toho e ICIJ pracuje i na jiných eh, tématech, která nejsou dána nějakými konkrétními otevřenými, tedy, tedy prozrazenými informacemi, ale také s otevřenými daty. V budoucnosti na eh, základě obou zdrojů budeme jistě publikovat. Pokud jde o eh, ICIE, tak my jsme eh, nezisková organizace se základem v Washingtonu. Máme tam 11 zaměstnanců na plný úvazek a kromě toho máme přes 190 novinářů v 50, ze 65 zemích. Jak si ta témata vybíráme, abychom do nich tedy věnovali, in, eh, věnovali energii. Eh, máme po tři kritéria. Další eh, šetření, nejdříve máme celosvětové šetření, zabýváme se tématem samotným, jestli to téma je opravdu globální, globálně významné. Za druhé, jestli je to systémová věc, to, co můžeme odhalit, čili nejde o jednotlivé případy, ale o systémy, systémová selhání. A za třetí, jako ICE je se zabýváme, eh, nebo chceme, aby to šetření opravdu mělo dopadlý dopad, tak jak tomu jednoznačně bylo u LuxLeaks. Takže ano, budou další eh, šetření, ale přesně o čem a kdy, o tom eh, přirozeně vás nemůžeme informovat. Pokud jde o uh, investigativní uh, žurnalistiku, jak se psal, pan, ptal pan Krasnodemský, tak ono to jde docela dobré. Zatím nikdy eh, neprobíhalo tolik přeshraniční eh, investigativní žurnalistiky jako teď. Nikdy žurnalisté nespolupracovali tolik. Čili na této úrovni to je dobré s investigativní žurnalistikou v Evropě i mimo ní posledních eh, třech dnech tady v Bruselu byla konference o evropské eh, investigativní žurnalistice s téměř třemi sty účastníky. To jsou eh, lidé, kteří se tomu věnují. Takže tady to jde dobře. Může toho Evropa udělat více? Ano. Evropský parlament vydal zprávu, ve které oceňuje investigativní žurnalistiku a její význam v boji proti korupci, ale bohužel musíme skonstatovat, že Evropská komise, pokud e, e, já vím, nemá žádné fondy k podpoře e, investigativní žurnalistice, žurnalistiky. To by bylo vynikající, takže jsme financováni z, řadou, z řady mm, mm, nadací a to by bylo dobré dál doplnit o Eh, například doplňování prostředků pro jednotlivé eh, novináře. Máme eh, tady jako novináři určitý tlak na sebe, pokud jde o publikaci LuxLeaks a následující? Tak dobrá zpráva je, že na základě článků, které byly zveřejněny po celém světě, ani eh, ICIE, ani partnerská média ICIE, která eh, přinesla eh, výsledky toho šetření, nebyly předmětem žádných žalob kromě toho, co naznačil kolega. Ale pokud jde o ty články samotné, tak tam nedošlo k žádnému právnímu napadení, což také svědčí o kvalitě té práce. Mm, samozřejmě byla tady některá kritika od postižených podniků, eh, které eh, tvrdí, že eh, jsou tam nepřesnosti v těch článcích, ale nikdy neukázali konkrétně na co a jaké problémy tam jsou přesně. Byly tam mm, vyhra a výhrušky žalobami například v Řecku. Předseda příslušného podniku vyhrožoval, eh, že přijme eh, zákonné kroky proti novinám, eh, které přinesly tu reportáž za tedy hanobení, za očerňování, za pomluvu, ano. A mm, poslední věc. Několik dní před zveřejněním LuxLeaks po 5. Mm, listopadu 2014 ICI e dostalo dopis od um, advokátů Coopers s otázkou, jestli, a teď to řeknu anglicky, jakékoliv použití nebo uh, zveřejnění nezákonně um, obdržení, o, o, nezákonně obdržení dokumentů eh, vás může vystavit jako ICI je eh, právní odpovědnosti. A z tohoto dopisu nesmíme citovat v příslušných reportážích podle nich reakce zbytku světa. Pokud jde o LuxLeaks a reakce na ně eh, ze strany novinářů, organizací a politiků, tak hm, my jsme eh, aktivovali síť ICIE a zeptali jsme se eh, ještě před tímto slyšením, tak to první, co je nápadné, je, že americká vláda nereagovala. To je takový eh, trochu slon v porcelánu. Je to zvláštní, eh, že je tady nedostatek reakce eh, ze strany amerického státu. Jak to vypadá v jiných zemích? Můžu vám dát několik příkladů. V Německu například vznikla pracovní skupina na ministerstvu financí a na, také na úrovni spolkových zemí zpracovala zprávu na základě LuxLeaks a jejím výsledkem je, že nelze odhadnout finanční škody eh, pro Německo, že to je příliš složité, ale pracovní skupina bude eh, dále pracovat. V Nizozemsku eh, byly položeny otázky v parlamentu a také ta debata se rychle přesunula z lucemburské situace k nizozemské situaci, pokud jde o fiskální podněty. A v eh, Británii, jak asi víte, eh, šéf eh, PricewaterhouseCoopers předstoupil před parlament, kde pod, a následně na to parlament předložil velice kritickou zprávu. Ve Švédsku ministr financí požádal o změnu v Evropě v důsledku LuxLeaks ministrině, pardon, a také uvedla, že švédské nadnárodní firmy se eh, budou muset zodpovídat. Ve Finsku proběhla debata v parlamentu, v Belgii proběhlo slyšení v parlamentu, kde jsme jako belgičtí novináři eh, tedy eh, z ICIE podali slyšení, podali informace v Dánsku, byly ty reakce masivní. Ehm, minister pro eh, zdanění eh, eh, požádal o vyšetření věcí z LuxLeaks, těch dokumentů zveřejněních na stránkách ICIE a minister, čili pro zdanění, také na to přidělil prostředky na takové šetření. Pokud jde o ty některé místní úřady, tak ty už nesmějí v Dánsku, nebo některé z nich nesmějí eh, obchodovat s firmami, které používají daňové ráje. Kromě toho eh, tady byla celá řada dalších zemí, kde ta debata nebyla tak velká. Z Izraele eh, hlásí kolega, že tam neproběhla žádná velká veřejná debata. Potom pokud jde o oznamovatele, Tam eh, je zřejmé, že šéf ICI eh, je Gerard Ryle. K tomu eh, vydal prohlášení. Jeden z údajných zdrojů v LuxLeaks byl zažalován v Lucembursku. A já vám to můžu přečíst v anglicky. Ochrana oznamovatelů a zdrojů je tak důležitá pro společnost, jako jsou bratisku a jakékoliv trestní stíhání novinářů nebo jejich zdrojů eh, má nebezpečný ochlazující efekt a eh, na eh, důležitou roli, kterou tito odvážní lidé hrají v pohánění institucí k odpovědnosti. Stejné, stejný ředitel Gerald Ryle také pro, vydal prohlášení k obvinění pana Perillo a to vám také přečtu anglicky. Yes, reporting on Luxembourg. Eh, eh, oznamování, eh, oznámení v rámci LuxLeaks vyvolalo rozsáhlou debatu o daňové politice v Evropě. To šetření LuxLeaks, ve kterém uh, Pere sehrává klíčovou roli, odhalilo systém vyhýbání se daní a poškozování národních pokladen v době šetření a úspor v celé EU pro eh, nebo aby eh, zakladající člen EU obvinoval novináře eh, za to, co dělají pro veřejný zájem, ukazuje nedostatek pro úcty pro tyto novináře. Tolik tedy k tomu úřednímu prohlášení ECIE e a ochraně novinářů. Potom je tady ještě jedna otázka. Na konci eh, jste se ptali eh, rozdíl mezi ochranou eh, zdrojů a ochranou informátorů. Já si myslím, že ano. Pokud je o ochranu zdrojů pro novináře, tak Belgie má velmi dobrou legislativu. Myslím, že jeden z příkladů, jak by to mělo být pro celý svět. Čili pokud potřebujete inspiraci, podívejte se do Belgie. Týká se to i eh, belgických tajných služeb eh, a když oni chtějí eh, například odposlouchávat můj počítač nebo telefon kvůli tomu, že jsem novinář, nemusí kvůli tomu žádné, nebo nemusí, nemusí k tomu být žádné další záruky, čili je to velmi dobře ošetřené. A Oznamovatel eh, také nemusí mít problém, eh, že když eh, oznámí, tak přijde o příjem, protože to je jedna z věcí, se kterou jsou tyhle často konfrontováni, že přijdou o práci. To je jeden z problémů, které se vůbec neřeší při ochraně zdrojů. Čili na tohle je třeba nějak odpovědět. Dobrá, děkuji vám. Euh, Děkuji vám. Pane Broxu, Broxe, máte pět minut jako poslední mluvčí. <laughs> okay. Merci, Chairman. Um, a couple of the... Několik otázek poslanců naznačuje, jak je transparentnost důležitá, jak je uh, také důležité zajistit, aby vlády změnily způsob eh, přístupu k tak významné otázce. Jedna věc je legálnost. Kolegové a já na toto téma jsme napsali několik zpráv. Eh, právníci nám totiž říkají, že tyto věci jsou zcela legální, ale de facto ne. Veškeré ty systémy nebo úpravy v případech LuxLeaks eh, vlastně zahrnují takzvané shell company, což jsou eh, skořápky, které jsou daňovými rezidenty. To znamená určitý, eh, určitou povahu, určitou aktivitu. Pokud tam není, pak je to nelegální. Já nemohu mluvit za každou zemi, ale obecně je takový stav nelegální. Tyto případy mohou být sice legální, ale eh, Implementace ne. Daňové úřady toto musí prošetřovat. A to je zase otázka transparentnosti, protože média by měla poukazovat na případy, kdy vláda neplní svou roli. Ale vlády všech států vlastně něco takového dělat nemohou. Máme tady úsporná opatření, nedostatek eh, pracovníků a v rámci LuxLeaks bylo zjevné, že daňové úřady eh, na ně jednoduše nepřišly, nespochybnili je a myslím si, že do budoucna ani tomu tak nebude, že se bude zaměstnávat několik tisíců navíc daňových inspektorů. Je tedy zásadní na takovéto věci poukazovat, exponovat je, aby alespoň společnosti museli vysvětlit, jak dosáhly eh, daňových režimů a eh, jakým způsobem se tyto věci upravují. Eh, dva poslanci, myslím, tady uvedli, že země soutěží v udílení daňových úlev, zvláště pokud jde o placení daní a zisku. A myslím si, že udávání zpráv podle zemí je naprosto zásadní. Pro novináře, komentátory a analytiky je tady důležitý jeden nástroj. A to je zjistit, co tyto podniky, co tyto subjekty vlastně dělají. V LuxLeaks to je jenom jedna strana mince. E, to je věc, která byla spochybňována před několika měsíci u nás ve Spojeném království v parlamentu. A byly to věci, které souvisejí s percepcí a fiskální úpravou, fiskálním sektorem. Jednou se určité období dvou, tří let a o jednu zem, Lucembursko. To znamená, že to byl takový obrázek, jediný obrázek v této otázce a nemůžete si zaručit, že bude každý pár let eh, nějaký whistleblower jeden a poukáže na to. A jak tady bylo řečeno, tak někteří mohou být dokonce odrazeni, což mě přivádí k další věci Mluvilo se o ochraně whistlebloweru, ale žádná ochrana z toho to činu neudělá dobrý kariérní krok jak tady Kristof říkal, většinou skončíte bez práce, bez sňatku, prostě vám to zničí život, ať už je právní ochrana jakákoliv. Musíte whistleblowerům dávat odměny, jako ve Spojených státech, finanční odměny. Dejme tomu, co se týče eh, těch eh, zahraničních švýcarských kont, tam eh, dostali whistlebloweri až 100 milionů dolarů. V případě jedné osoby ta šla dokonce do vězení, ale alespoň měli nějakou kompenzaci. Čili je třeba to způsobem do určité míry kompenzovat. Děkuji, ano, jednu minutu, pan Kunas. Děkuji. Já už nebudu opakovat to, co tady zaznělo, ale je tady jedna věc, která ještě nezazněla, a to je automatická výměna těch rulings. Spontánní výměny už byly povoleny a když se členské státy rozhodly dalším v dobré víře informace poskytnou, tak eh, to tak proběhlo. Doufejme, že příslušné orgány jsou administrativně i informaticky vybaveny, aby mohly zpracovat všechny tyto údaje. Někdo se ptal, zda ty rulings by měly být také přístupné veřejnosti, široké veřejnosti. No já myslím, že občan má právo vědět, Eh, jak eh, se zachází s podniky v jeho zemi a také eh, loajální princip hospodářské soutěže, tak jak to hájí tady EU, e také ukazuje, že když jeden podnik dostává nějaké zvýhodněné zacházení, pak jeho konkurent, podobný podnik, by o tom měl být aspoň informován. Děkuji vám. Děkuji, děkuji všem členům eh, tohoto seskupení za jejich vystoupení, za jejich svědectví i za odpovědi na otázky. My z toho jistě vyvodíme určité závěry. Mezi jiným, všechno jsme si poznamenali, mezi jiným myslím, že podobně jako i předchozí eh, oba svědci, Eh, můžeme říci, že i ve vašem případě naše dva zpravodajové zůstanou s vámi v kontaktu. A já bych ještě chtěl zmínit eh, Gibraltar. Mezi Lucemburkem a Gibraltarem bychom 18. června měli jet do Spojeného království. Gibraltar spadá pod Spojené království, i když si to v Madridu tak eh, zcela nemyslí. Další bod. Vy jste přednesli celý seznam reakcí v tisku celé řady členských států, eh, které reagovaly na LuxLeaks. Kdybyste nám ten seznam mohli poslat eh, elektronicky, eh, velice byste nám usnadnili další soustředění informací a také byste nám inspirovali konkrétnější otázky, které bychom položili různým vnitrostátním orgánům. Já chápu, jak jste popsali ty problémy i tu odpovědnost investigativního novináře. Jeden z vás navrhoval, proč by Evropská komise či někdo jiný nemohl poskytnout nějakou, nějaký finanční eh, nějakou finanční odměnu eh, prostřednictvím nějaké nadace, tak tady říkám stop, protože kdo eh, bude hovořit o nějaké finanční odměně ze strany státu, tak zavede také okamžitě eh, krach toho zkoumání, jak se říká v latině, timeo danao ferrantes. To znamená, že ze strany novinářů Eh, je třeba obávat se státu a to i v případě, že vám nabízí výhody. Takže každý si musí zachovat svou úlohu. Vy jste velmi dobře pochopili jednu věc, mnozí se o tom z vás zmínili, a to, že tady jsou přinejmenším dva problémy. Několikrát eh, zazněla ta otázka to, co jsme objevili, je to legální nebo to není legální? Ten těžký problém není v tom řešit, co není legální. Největší problém, kterou máme v EU, největší problém, který máme v EU, je to, že e, existují různé daňové úniky právě proto, že tady je 28 různých daňových režimů je docela možné, neustále k tomu dochází, že tady řada podniků, které mají velmi schopné poradce v daňové oblasti, tyto podniky jsou eh, naprosto eh, v pořádku z hlediska daňových předpisů, ale přitom eh, jsou schopny využít různých předpisů. Například v jedné zemi je určitý výdaj, který je daňově odpočitatelný, zatímco v jiné zemi není. Takže tyto podniky naprosto respektují zákon, ale vhodně využívají rozdílů v daňových předpisech. Jinými slovy, když jsme v nějaké ekonomické rodině, v nějakém eh, rodině národů, kulturní rodině, která sdílí stejné hodnoty, jako například v Evropské unii, pak to, že máme odlišná pravidla v některé oblasti, vede k nespravedlivým situacím, alespoň v některých oblastech, neříkám všude. Existuje jistě rozdělení pravomocí i subsidiarita. Ale v daňové oblasti jsme právě v té situaci, kdy rozdílná pravidla vedou k problémům. A jedna z oblastí, kterou bychom chtěli dále zkoumat, je definovat alespoň stejným způsobem daňový základ. Budeme-li mít jednotné pravidlo ve všech 28 zemích pro stanovení daňového základu, pak to samo o sobě odstraní celou řadu příležitostí daňových úniků. Ale je tady jeden velký problém. Když ten základ bude takto jednotně stanoven, jak se to pak rozdělí mezi eh, různé státy, když ten podnik podniká v různých státech? Ten problém mají i federální státy, dobře to zná i OECD. Ale je to problém, který je obtížnější, než bychom si mysleli. A digitální svět eh, ten problém dále umocňuje. To je tedy věc, na které budeme také pracovat. A právě tady doporučení, svědectví, přínosy specializovaného tisku nám mohou velice na pomoci. Já vám tedy děkuji a nyní můžeme uvolnit naše eh, partnery, novináře eh, na chviličku. Jednání přerušíme, abychom jim umožnili v klidu odejít ze sálu a pak budeme dále pokračovat.

No, chers collègues, euh, nous reprenons la séance. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v našem programu. Poprosím vás, abyste všichni znovu zaujali svá místa. Čeká nás třetí, poslední část dnešního dlouhého odpoledne, našeho dlouhého slyšení. Vyslechli jsme si takzvané whistleblowery, také jsme si vyslechli zástupce novinářského konsorcia a nyní trošku změníme taktiku a strategii. Zaměříme se na analýzu a doporučení tří význačných odborníků, kteří působí na tomto poli. Je zde pan profesor Dominik Berlán, francouz, vyučuje na univerzitě Paříž 2. Dále doktor Gabriel Zukman, který je asistentem profesor na ekonomické škole London School of Economics. A potom pan doktor Achim Derfer, požádám zpravodaje, aby na začátek položili několik dotazů. Vím, že pan profesor Berlan bude muset eh, odejít poměrně záhy, takže možná bych vás poprosil, zda byste nejprve mohli klást dotazy na pana profesora Berlána. A potom budeme pak budeme pokračovat ve výměně názoru. Takže paní Eliza Ferrera za spoluspravodaje. Velice děkujeme, vážení hosté, že jste mezi nás přišli. Jedna z věcí, na kterou jsem se chtěla zeptat, na kterou jsem chtěla upozornit, je snaha o kvantifikaci věcí, které zde řešíme. Myslím si, že Každý z vás má určité odhady a určitá odůvodnění za těmito odhady. Do jaké míry třeba můžeme pracovat na takzvaném efektu přelévání, spillover efekt, jak je to tedy s tím přeléváním mezi jednotlivými členskými státy, zejména v rámci EU. To je první věc. Ta druhá věc. Je to něco, co je vždy přítomné, je to zásadní, ale přitom o tom víme velice málo. Jsou to daňové ráje a takzvané zvláštní speciální jurisdikce. Co tím myslím? Jsou to určité jurisdikce, které jsou uvnitř Evropy, ale uplatňují speciální daňové režimy. Pak to jsou ještě různá území mimo Evropu. Takže se chci zeptat, jak daleko jsme v tom, abychom chápali celý rozměr tohoto prvku, těchto speciálních jurisdikcí a jak se na ně můžeme zaměřit, jak se s nimi můžeme e, popasovat na té úrovni EU. Druhá věc je dotaz, který si velice často kladu sama. Jak je to s rozměry těchto prvků? Jak byste třeba vysvětlili to, že některé členské státy které přichází o velké částky z daňových e, výběrů, blokují tu situaci na radě a vůbec o tom nechtějí hovořit, nechtějí tu věc řešit. Proč? Je to třeba tak, že vlastně každý si je zapojen do té hry, že každý hraje podle těch dohodnutých pravidel. Hovoříme třeba o Lucemburku, o Lucembursku existují ty, tedy ti, takový ti tradiční podezřelí, ale jak je to s těmi ostatními členskými státy? Proč ty ostatní členské státy to nechtějí začít řešit? A má poslední otázka. Jak vidíte rozdíl mezi tím, co je legální, ale vede to k různým vlnám na trhu a k narušením trhu a mezi tím, co je naprosto nelegální? To znamená, co vede k těm ztrátám eh, vzniklých z těchto režimů. Děkuji. A pan spolupravodaj. děkuji, pane předsedo. Pan Tužman Itaufe jsou kolegové, kteří, které jsem v podstatě navrhovala, proto jsem také velmi rád, že za námi přišli, za námi přišli včetně tedy pana profesora Bedlina. Uh, a chci říci, že byly zveřejněny studie a knihy, ve kterých eh, v podstatě už se uvádí určité vyhodnocení či vyhodnocení objemu eh, těch daňových úniků. A v této souvislosti bych rád věděl, na jaké informace nebo z jakých informací, z jakých údajů vycházely, protože tady hovoříme až o jednom bilionu euro ročně na daňových unicích, což, jsou opravdu, což je opravdu naprosto neuvěřitelné množství. A proto bychom rádi věděli, z jakých údajů jste při své kalkulaci vycházeli. Velmi často ve svých pracech jasně říkáte, že jde tady o systémový problém. Částečně hovoříte o průmyslu vyhýbání se daní a já vás v tuto chvíli cituji. Tudíž se jedná o velkou řadu podniků a společností, které se zabývají pouze tím, jak by mohly v uvozovkách mohli optimalizovat eh, daně, což v podstatě znamená, jak se daním vyhýbat eh, a to samozřejmě je jasný daňový únik, nic jiného a chci vědět, jak se tedy na to díváte vy a kdo jsou nebo které ty společnosti jsou těmi hlavními aktéry. A vy mimo jiné také navrhujete určitá řešení, to znamená, co by měly zúčastněné strany, zúčastněné státy dělat. My na evropské úrovni hovoříme o CCT TB, to znamená o společném daňovém základu pro podniky a já se ptám, zdali tady bychom neměli zajistit nějaké ještě lepší vyšetřování daňových úniků hovoříme také o automatické výměně informací a já se ptám, zda z vašeho úhlu pohledu existují ještě jiná opatření, která by byla třeba přijmout, nebo si myslíte, že tento již námi naznačený směr, který je podporován i OECD, je ten správný? A ještě poslední otázka. My se zaměříme na 28 členských států Evropské unie. V tuto chvíli ale také zjišťujeme, že se jedná o další eh, státy jako různé ostrovy, které jsou daňovými ráje, ale nejsou členy eh, Evropské unie, tím má na mysli Kajmanské ostrovy, Bermudy a tak dále. Eh, různé různá místa na světě, která musí člověk na globusu hledat a já se ptám, co budeme dělat eh, tedy s těmito třetími státy, které nejsou eh, s členskými státy Evropské unie, protože to je třeba také zohlednit. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane spoluspravodaji. Děkuji také všem našim třem expertům, hlavně za všechny informace, které nám poslali. A v tuto chvíli bych vás poprosil, abyste nehovořili déle, jak sedm minut a poté se také ještě obrátíme na politické frakce. A začíná pan profesor Berlan. Pane předsedo, zcela upřímně musím říci, že jsem trošičku překvapený, protože já se ptám, zdali tuto chvíli tu mám ještě co říct, protože hovoříme hodně o etice, zodpovědnosti, kodexu chování, hováří se, hovoří se zde o morálce, o nemorálním jednání a já se ptám, zdali jsem opravdu expertem, odborníkem na tyto otázky. Uh, E, já v tuto chvíli ale musím říci, že nejsem odborníkem na e, morálku, protože já se zabývám ekonomickými otázkami, tudíž my děláme analýzu ekonomické situace a také se zaměřuji na, ty, na ten právní rámec, protože pokud jsem odborníkem na něco, tak je to přesně na toto. A i z toho důvodu v podstatě jsem si připravil dva až tři komentáře, tak abych nechal ještě prostor dalším řečníkům a na další otázky. Tudíž v tuto chvíli vy se ptáte, zdali já mám nějaký konkrétní návrh. Tak říkám, první návrh by byl následující. Rád bych vás požádal nebo upozornil na to, abyste postupovali velmi opatrně, protože existuje velmi mnoho problémů, jejichž kořeny jsou velmi různorodé. Na konci prvního bloku jste velmi správně podotknul, že problémem tady není nelegální chování, protože tady přesně víme, jak ta situace vypadá. Nejde tady v tuto chvíli o něco nelegálního nebo o ty nelegální praktiky, protože samozřejmě víme, že to jsou nelegální praktiky a je třeba proti ním nějakým způsobem bojovat. Ale vy se vlastně v tuto chvíli ve skutečnosti ptáte, jak se zachovat v případě, že dochází k daňovým únikům na základě v podstatě legálních praktik, legálního chování. Tudíž tady hovoříme také o otázkách morálky a politiky, ale v tuto chvíli už se nám to všechno komplikuje, protože někteří z předřečníků se diví a říkají, proč se nějakým způsobem nesnažíme bojovat proti legálním praktikám. Ale to je, v tom je přesně, v tom spočívá ten problém, protože tady jde o legální praktiky, proti nímž eh, lze velmi těžko eh, bojovat, protože jsou součástí legálního právního rámce ve chvíli, kdy vy si myslíte nebo eh, považujete některé tyto, z těchto legálních praktik za nelegální, no tak musíte změnit zákon, tudíž musíte hledat řešení v rámci e, práva. Já musím říci, že tady si myslím, že by to měl být ten náš výchozí bod, protože jinak by to mohlo být opravdu velmi nebezpečné pro tento speciální výbor protože jinak bychom se v podstatě chtěli potýkat s velmi obsáhlými eh, problémy, s velmi širokým spektrem problémů, ale já si myslím, že bychom se měli zaměřit na konkrétní věci, protože velmi často jedna věc neznamená to stejné eh, ve všech členských státech tady ve chvíli, kdy hovoříme o těch daňových eh, Eh, rájích nebo o těch takzvaných tax rulings nebo ve francouzštině prescrit, tak tady musím říci, že tady hovoříme už o velmi jaksi nepřesném eh, překladu, protože LuxLeaks eh, něco jiného znamená v Lucembursku a něco jiného znamená ve Francii. Tudíž tady například v některém státě to může znamenat, že nějaký úřad poskytne zvýhodněné podmínky určitému podniku a tím určit, do určité míry obchází eh, ten právní rámec svého vlastního státu, což samozřejmě ale neodpovídá tomu eh, francouzskému eh, překladu. Ve Francii je tomu tak, že úřad vykládá své zákony a tyto zákony se snaží Eh, dodržovat, vysvětlí to těm jednotlivým eh, podnikům, a nebo tady hovoříme v podstatě o něčem, co si každý podnik může jaksi vysvětlovat po svém. A tady v těchto případech, kdy tedy nějakým způsobem eh, se do celého toho zainteresuje úřad, to znamená veřejná instituce, tak už také nese svou zodpovědnost. Tudíž je třeba každý jednotlivý problém velmi opatrně, obezřetně popsat, tak aby byly jasné všechny skutečnosti. To je zcela zásadní pro řešení jakéhokoliv právního problému. Budu hovořit ještě poté, co ke slovu eh, se dostanou mý kolegové. Děkuji. Ano. Francie, stát, který všichni známe, tak tady mm, v podstatě existuje více jak 13 eh, konkrétních daňových dohod, které jsou podepisovány s jednotlivými subjekty. Na druhou stranu je třeba říci, že jde o užitečnou praktiku, protože eh, tady v podstatě máte pod kontrolou tyto podniky. A já si pamatuji, že jedna z takovýchto prvních dohod byla podepsána právě s nevládními organizacemi, proto aby je podpořila. Tak a pokračujeme s dalším řečníkem. Dobré odpoledne. Já bych se rád věnoval otázce, která zde dnes zazněla několikrát. Ve světle toho, co jsme se dozvěděli z LuxLeaks, co dělat, co se týče vyhýbání se daňové povinnosti korporací, jak reformovat systém. My musíme zcela zásadně změnit danění nadnárodních firm v Evropské unii. Nefunguje totiž mít 28 různých systémů korporátních daní, 28 různých způsobů vývočtu zisku. Prostě to nefunguje a šířeji lze o otázku, která jde za hranice EU. Podívejme se, jak i třetí země daní nadnárodní firmy. Ten problém není, nespočívá jenom v globalizovaném světě. E, danění e, nadnárodních korporací vzniklo v 20. letech minulého století. Korporátní daň se objevila vlastně kolem první světové války a e, společenství národů si e, velice naléhavě uvědomilo, že i když vlastně, když vlastně se jednotlivé státy snaží danit, tak e, nadnárodní firmy by musely eventuálně platit dvojí daně. A to bylo zapotřebí tomu zabránit, takže vznikla řada pravidel, danění nadnárodních firm a zabránit zároveň dvojímu zdanění. Klíčové pravidlo bylo rozhodnuto, a to platí ještě dnes, v rámci tzv. převodních cen. To je takový základní pilíř danění nadnárodních korporací. Co to znamená? Představme si německou firmu, která prodává kávu německá firma s brazilskou pobočkou nebo dcerou, která vyrábí kávu a německá matka dováží kávu z Brazílie a provádí distribuci a marketing a prodej tedy této kávy pro německé spotřebitele. Celá tato skupina, když si ji představíme, tak část zisku vzniká v Brazílii z pěstování kávy, ale část zisku také vzniká díky distribuci a prodeje kávy v Německu. Jak tedy určit, kde vzniká e, zisk, zdanitelný zisk? Toho dosahujeme pomocí převodních e, cen. A zde předpokládáme, že ty dva podniky, ta německá matka a brazilská dcera, jsou zcela nezávislé a mezi sebou budou obchodovat, jako kdyby byly zcela samostatné. To znamená, že ta německá matka bude dovážet kávu od e, brazilské ceny za tržní cenu kávy. A to ve finále pomůže vytvořit nějaký zisk, který se bude danit v Brazílii a druhá část zisku vznikne v Německu, která se bude eh, danit v Německu. Tomu se říká převodní ceny. Ale ono to nefunguje a to ze dvou zásadních důvodů. Za prvé, není možné sledovat miliardy eh, vnitroskupinových transakcí, k nímž každoročně dochází. Daňové úřady toto nezvládají, zvlášť v kontextu tedy e, šetření škrtů umenšujících se zdrojů. To je první problém. Druhý problém je, že ve stále více případech neexistuje e, porovnávací tržní ceny pro ty vnitroskupinové transakce. To znamená, jak určit hodnotu eh, loga Apple nebo Microsoftu, jak určit hodnotu algoritmu nehmotného kapitálu. Je tedy řada transakcí, které vlastně nejsou replikovatelné třetími stranami, takže neexistuje referenční cena. A tady právě nastoupí tedy eh, úprava daňového režimu, kdy dochází k dohodě nastavení té ceny, definování ceny té transakce a v mnoha případech, jak jsme viděli v případě eh, LuxLeaks, ta cena, která je takto určena, je nastavena tak, že ty zisky, zdá se, ve finále vznikají eh, tedy v daňových rájích, jako třeba na Bermudách, kde je daňová zátěž 0%, a ztrátu zaznamenají eh, bohaté společnosti, které sídlí v Německu či USA. Takže ten klíčový problém nepředstavuje ten uh, daňový režim, tak jak je nastaven. je to vlastně způsobeno absurdností tohoto systému, kdy firmy mohou manipulovat, manipulovat ty převodní ceny tak, aby si pomohly Samozřejmě v některých vzácných případech na to daňové případy mohou skočit, přijdou, a, ale bez tedy nastaveného daňového režimu je zde riziko, že e, firmy budou platit nějaké 1, 2, 3 procentní daně. Takže tak to je. Jaká tedy existuje alternativa tomuto systému? Tou alternativou by bylo vzdát se fikce, že dcera je nezávislá na, matke, na matce a je potřeba začít danit tedy celou tu skupinu na základě konsolidovaného zisku. Když se podíváme třeba na Microsoft, globální obrovské firmy, tak se potom ty zisky mohou rozdělit na každou zemi na základě nějakého tedy distribučního pravidla a bude tedy velice složité nastavit takové distribuční pravidlo. Myslím, že to nebude tak těžké. E, to je možné definovat na základě e, tedy země finálního e, odby, odbytu. Pakliže 10% z produktů Microsoftu se bude tedy prodávat v Německu, tak 10% zisku Microsoftu bude zdanitelných v Německu. Tohle můžeme zvládnout v EU poměrně snadno, když půjde o firmu, která provozuje Eh, tedy své podnikání ve všech 28 eh, zemích. A to je důležité pochopit, že americké, daň, americké daňové korporace nefungují stejně jako evropské. Takže to můžeme zkusit v Evropě také. Mohli bychom to zvládnout Evropě také. No o tom právě je tedy CCCTB, společný daňový základ pro podniky. I my o tom hovoříme celá léta, možná desetiletí, na co tedy ještě čekáme. Jediná politická logická reakce na League podle mého názoru by bylo tedy schválit e, nějakou směrnici či pravidlo ohledně CCCTB. Děkuji, pane profesore. A teď profesor Achim Derfer. Ano, děkuji. Velice děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já na úvod řeknu pár komentářů, pokusím se zodpovědět dotazy, které se eh, zde objevily během diskuse. Mě opravdu trápí, že zatím si ještě neuvědomujeme úplně celý rozměr tohoto problému. Myslím si, že máme určité důvěryhodné databáze, které vyčíslují ty věci, o kterých hovoříme. Dovolte mi pár příkladů. Švýcarská vláda nám například řekla, že mají u sebe asi 8 milionů eur řeckých peněz, které nebyly řádně zdaněny, že to stále ještě tyto peníze jsou ve švýcarských bankách. A podle mého názoru to je lež. Pan Otr který jste také vystoupil dnes odpoledne. Měl celý soubor údajů banky Julius Per, která má asi 3% podíl ve švýcarském bankovním sektoru. A řekl, že pouze banky Julius Per mají nebo drží 2,5 miliard eur řeckých peněz. Takže pokud pouze toto odpovídá 3% podílu na švýcarském trhu, tak těch 100% celkem nemůže být 800 milionů. Takže to spíš musí být asi 80 miliard eur řeckých peněz, které jsou stále ještě ve Švýcarsku, ve švýcarských bankách. To jsou čísla, která jsem vzala zase z jiného zdroje. Takže zatím ty zdroje údajů nejsou důvěryhodné. Další informace. Strategie, eh, Švýcarsko nám řeklo, že má speciální strategii. Říkají, že vlastně ve Švýcarsku nejsou žádné nelegální peníze. No, ale myslím si, že podle údajů, které mám k dispozici a údaje, které nám dala banka Julius Sperbank, tak si myslím, že méně než 10 peněz které vlastně unikly z toho zdanění v Německu, se vrátí zpět, takže to je méně než 10%. A to vlastně je v souladu s tím, co říkal předseda Julius Baer, předseda Sperbank, řekl, všechny strategie, které přichází z Evropské unie, zejména německé, povedou k tomu, že 25 německých peněz možná odejdou z našich bank, ale víc ne a s tím se nějak vyrovnáme. Takže my ta, my ta čísla neznáme. Neznali jsme ty údaje ani z minula, ani jedné z švýcarské banky nám něco řeknou. Možná řeknou, že došlo k nějaké změně, ale my můžeme pouze odhadovat nebo posoudit tu, tu, tu, ten rozsah té změny můžeme posoudit pouze tehdy, pokud budeme mít k dispozici údaje, jaká ta situace byla v minulosti a jaká je teď. Já bych tedy nejprve chtěl vidět větší, lepší sběr údajů, abychom měli údaje z LuxLeaks, ze SwissLeaks, abychom měli tyto údaje v nominální formě, abychom, aby tyto údaje byly k dispozici badatelům. Potřebujeme skutečné údaje, abychom pak mohli opravdu vědět, o čem vlastně mluvíme. Druhá věc. Hospodářská soutěž. Na to nesmíme zapomínat. Hospodářská soutěž v oblasti daní obecně je dobrá věc. Ale musí to být transparentní. Takže hovořili jsme o tom, že něco může být legální nebo nelegální, něco je morální nebo nemorální, ale myslím si, že ještě existuje taková šedá zóna mezi tím. ta soutěž musí být transparentní a musí odpovídat všem legitimním nástrojům demokratické kontroly, kterou mají civilizované společnosti k dispozici. Máme zde volební proces, máme zde demokratickou kontrolu, musíte být otevřené, transparentní trhy a také just, kontrola ze strany justice a musíte platit zásady právního státu. A všechny tyto principy byly v těch zvláštních případech porušeny, eh, v těch případech, které se týkaly daňových rozhodnutí z Lucemburska. Já si myslím, že se musíme ptát na ty samotné základy, které drží Evropskou unii pohromadě. Svobodné trhy, volební zákony, jednotný trh, Protože pokud někdo najednou dělá nějaké zvláštní daňové režimy bez toho, aby to třeba schválil parlament a bez toho, aby e, konkurenti ho mohli třeba zažalovat za nekalou hospodářskou soutěž, pokud je zde nedostatečná transparentnost a jiné členské státy nemohou vlastně soutěžit s touto nabídkou, tak e, tyto principy nefungují, takže měli bychom se soustředit na to, aby ty principy byly zachovány. Nemusíme hovořit o morálce, stačí, když se budou dodržovat tato pravidla, tyto principy. Jedna věc, která je pro mě velice důležitá. Souhlasím eh, s tím, aby se dávala přednost spíše tomu, aby lidé souhlasili s těmi návrhy a aby je dodržovali, než aby zde byla nějaká represe. Existuje celá řada výzkumných prací cených výzkumných prací, které hovoří právě o tom, eh, jak funguje dobro, dodržování daňových eh, režimů. Většinou to funguje tam, kde to, kde to zdanění eh, funguje na místní úrovni. Takže je důležité, abyste byla dodržována subsidiarita a aby zde byla dobrá struktura zdanění. Když lidé platí daně na místní úrovni, tak je tam určitá sociální jakási kontrola, Eh, mezi lidmi navzájem. Lidé také vědí, na co, na co plynou jejich daně, co se z nich platí, takže lidé potom lépe eh, souhlasí s těmi pravidly, lépe se do nich cítí. A potom nemusíme tolik používat represivní opatření, protože represe by měla být úplně posledním útočištěm, nikoli hned prvním opatřením. Dále nesmíme podceňovat eh, to, že pravděpodobnost eh, toho, že ti eh, lidé, kteří se vyhýbají daním, eh, spíše nebudou postiženi. Ta pravděpodobnost je asi jenom 10%. S tím musíme něco udělat. Pak je zde ještě jedna věc, na kterou, která už zde byla zdůrazňována, to znamená zacházení s takzvanými whistleblowery. Máme zde americký zákon Dodd-Frank, to je velice dobrý příklad. Už eh, se zde hovořilo o finančních dopadech tohoto zákonu Dodd-Frank. Mm, konkrétně jde o to, že whistleblower vlastně obdrží 15 až 30 té, z té částky, která byla stanovena jako pokuta firmě. Eh, to je velice dobré. V Německu existuje velká oblast, kde třeba dochází k tam, tam je otázka těch, té ochrany údajů a je to vlastně velice taková ožehavá oblast politicky i ústavně. Dále, potřebujeme koordinované úsilí, abyste vznikla zvláštní síť think tanků na evropské i globální úrovni, která bude jak se držet krok se stále se zrychlujícími změnami v oblasti daní a i s tím, jak se vlastně mění prostředí Eh, těch různých nástrojů, které se používají k daňovým únikům a k vyhýbání se daňové povinnosti. Takže jde o to, abychom nezůstávali pozoru za těmi pachateli. Děkuji. Merci beaucoup. Merci Děkuji, děkuji mnohokrát za všechny vaše velmi zajímavé projevy. Děkujeme také, že jste se drželi svých eh, řečnických dob. Pan zastupce za lidovce, já budu hovořit anglicky. I když je pravda, že částečně už tato otázka byla položena, ale já jsem se zamýšlel eh, nad jednou věcí, nebo ptám se vlastně na to, zdali si myslíte, že vy a členské státy přijímají již v tuto chvíli vhodná opatření pro to, abychom se vyhýbali daňovým únikům. Myslíte si, že také budeme schopni najít nějaké řešení na globální úrovni? Děkuji. Děkuji. V tuto chvíli se nejdříve vyslechneme několik otázek a potom opět dáme slovo řečníkům. Paní Pervanš, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám vlastně dvě takové skupiny otázek. V první řadě mi jde o nástroje pro boj s daňovými úniky, protože naši hosté v podstatě hovořili o cíli našeho speciálního výboru. To znamená, že my jsme se měli od začátku soustředit hlavně na ty výhodněné dohody. Tady v podstatě ale je třeba si uvědomit, co je nejzákladnější a kdo vlastně tahá za ty nitky. To znamená, že je třeba se podívat na všechny ty daňové dohody, které existují, je třeba se podívat na fungování daňových eh, rájů, ale musíme si uvědomit, kdo za ty nitky bude tahat. To znamená, že v tuto chvíli jde hlavně o to identifikovat ten problém, jak postupují eh, ty různé subjekty. Tady hovořím o optimalizaci daní a tak dále a tak dále, protože toto jsou všechno věci, které jsou navzájem eh, propojené. Jde tady v podstatě také o takové spojené tajemství v podstatě všech těch, kteří se snaží najít nějaký užitek z tohoto v tuto chvíli existujícího systému. Také se hovořilo o možnosti takového celosvětového rejstříku daňového v, ro- eh, v květnu v roce 2012 si myslím, že už jsme určitého pokroku dosáhli, protože jsme začali za, pod záštitou Financial Stability Board vlastně zabývat eh, otázkou novo, nového právního eh, rámce. A myslím si, že Evropská unie už mnoho z toho také převzala do, své, do svého návrhu EMIR. Myslíte si, že je to pořádku? Myslíte si, že to je správně nastavený směr? Protože tady třeba si uvědomit, že tady se ty podmínky hodně různí. A to jsme viděli mimo jiné na případě LuxLeaks. Takže já se ptám, jakým způsobem budeme chtít zefektivnit fungování těchto nástrojů. Dále eh, jsem se také chtěla zeptat ještě na propojenost Lucemburská a Švýcarská, jak mezi sebou spolupracují, protože my se možná příliš mnoho zaměřujeme na Lucembursko a trošičku pozapomínáme také na roli Švýcarska. A ne pouze Švýcarska, samozřejmě mnohý další. Bert Luke, prosím. Já budu hovořit německy v tuto chvíli. Já mám vlastně dvě otázky. První se týká toho, co říkal pan Cukman a co pro mě bylo opravdu velmi e, důležité, to znamená ta otázka toho konsolidovaného základu daně, který by se měl tedy týkat těch zúčastněných stran ale na základě jakého klíče, protože nejsem si úplně jistý, zda bych souhlasil s tím vaším návrhem. To znamená na, za, na, ten, eh, na ten princip těch provedených nákupům. Protože ty daně by měly být přiřazovány tak, jak v podstatě je využívána infrastruktura a veřejné služby těmi konkrétními výrobci, protože daně jsou v podstatě cenou za veřejné služby, které poskytuje eh, stát. A tím mám na mysli infrastrukturu, zajištění bezpečnosti, zdravotní systém a tak dále a tak dále. Pokud bychom vycházeli pouze z těch nákupů, tak já si myslím, že by to celé se mohlo trošičku zdeformovat. Například si představte, že byste byl podnikem, který se eh, zaměřuje pouze na export. To znamená, že vy nakupujete ve vnitrozemí a všechno vlastně prodáváte ven. A všechno jde přes nějakého prostředníka, přes nějakého distributora. A tady by ten váš návrh neznamenal to, že ty daně by se platily pouze v zahraničí, i když vlastně ten výrobní podnik nevyužil žádné veřejné služby v těch zemích, ve kterých došlo k tomu prodeji. A dále ta otázka té spravedlnosti, o které hovořil pan Bedla, nebo v podstatě se jí spíš nechtěl příliš dotýkat. Samozřejmě, že tady je to velmi těžko měřitelné, ale to, co chceme, je určitý, určitý princip rovnosti při zdaňování u stejného daňového základu. A tato rovnost by mohla, měla být určitým způsobem měřitelná. A já se ptám, zdali, nebo musíme v podstatě vycházet pouze z naděje, že tady budou oznamovatelé korupce, díky nímž my vlastně zjistíme, že dochází k daňovým unikům, anebo v podstatě eh, ten systém nastavíme tak, aby, byla zveřejňovan, aby byly zveřejňované údaje přesně o tom, jaký zisk eh, eh, podnik vygeneroval a kolik také daní celkově zaplatil. Já chápu, že velmi často je složité vypočítat nebo udělat celkovou kalkulaci toho zisku, ale já se ptám, nemyslíte si, že by sta měl ten systém nastavit tak, že vlastně bude existovat nějaký systém, na základě něhož koncerny a podniky budou zveřejňovat celkový objem zisku, aby se potom vidělo, kdo kolik daní zaplatil. Děkuji. Děkuji, pane místo předsedo. Neil Torvalds za liberály. Uh, Já jsem chtěl začít tím, čemu ve Finsku říkáme fenomén parku. To je v podstatě princip, který vychází z té metafory, že když vlastně zmáčknete párek uprostřed, tak eh, vlastně se roztříští. Tady v podstatě je třeba vycházet z předpokladu, že členské státy Evropské unie by měly nějakým způsobem se dát dohromady a měly by najít nějaký způsob toho, jak zamezit daňovým únikům. A já se ptám, co se ale stane poté, protože samozřejmě je tady ta šedá bankovní zóna, to znamená, že my tlačíme ten párek uprostřed a já se ptám, co se stane v eh, v tom okolí, nebo jaké to bude mít eh, dopady. A pan profesor o tom hovořil. My nevíme, jaké to bude mít dopady. Nevíme v podstatě, neznáme ty rozměry této šedé ekonomiky. Už jsme o tom hovořili v roce 2007. Máme nějaké tady eh, studie z tohoto roku, ale ale v podstatě se v tuto chvíli pohybujeme v neznámých vodách. A já bych rád věděl, co si myslíte, jak, jak, jaké by dopady mělo to, co v tuto chvíli navrhujeme. Děkuji, děkuji pan profesor Berlan musí za pár minut odejít a z toho důvodu navrhuji, aby se v tuto chvíli chopil slova a aby odpověděl na ty zde zmíněné otázky a poté předáme slovo nám dalším dvěma odborníkům. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný, budu hovořit velmi rychle, pane předsedo. A dám větší prostor svým kolegům. Eh, byl bych rád, aby oni hovořili o těch statistických údajích, protože eh, na to jsou oni odborníci. Ale samozřejmě se zmíním nebo vyjádřím k tomu, co zde zaznělo. Co můžeme učinit v tuto chvíli nebo v, tom, v té krátkodobé perspektivě, tak abychom reagovali na tyto eh, nekalé praktiky, které jsou v podstatě jenom symptomy nemoci, kterou můžeme eh, vyléčit pouze z dlouhodobé perspektivy, nebo musíme se jí věnovat dlouhodobě, abychom ji opravdu vyřešili. Vy jste to velmi dobře vyjádřil na začátku. Vy jste hovořil, že existuje 28 členských států, které si uchovávají a zachovávají svou suverenitu v daňové oblasti. A co se týče té odpovědi v, eh, v úhlu pohledu práva, tak stát, který nabízí nějaké daňové zvýhodnění, tak už v podstatě nastavuje situaci, která není spravedlivá pro všechny členské státy protože a proto já si myslím, že to jediné spravedlivé, co existuje, je to, co se už navrhovalo v roce 98, to znamená ty návrhy, které měly právě bojovat proti těmto škodlivým daňovým režimům. Samozřejmě, že ten návrh z roku 98 má ještě určité nedostatky, ale myslím si, že nabízí velmi dobrý způsob řešení toho, jak se postavit ke společnostem jako Apple, Microsoft a další. Samozřejmě všechno má urč svá eh, omezení. Když se podíváte například na ty eh, francouzské daňové zákony. tam také existují eh, různá omezení. Ten systém umožňuje bojovat proti určitým nekalým postupům, které jsme zaznamenali v minulosti. Ale velmi často je to to daňové zvýhodnění, ten daňový režim, který vytvořil stát samotný. To je jádro toho problému. Otázkou ale samozřejmě je také to, jaké to bude mít dopady na všechny ostatní členské státy. Protože jistě si vzpomínáte, jak reagoval francouzský ministr, který eh, řekl, že podniky, které hledají daňové zvýhodnění v Lucembursku, budou podniky, které on bude vyšetřovat a které on bude pronásledovat. To v podstatě může vytvářet takový dojem, jako že mu jde o eh, rovnost, ale podstatě je třeba si uvědomit, že takové, takovéto praktiky ani ze strany francouzského státu by nebyly možné. A i Evropský soudní dvůr je toho jasným důkazem, že tady máme určitá omezení, že vy nemůžete vlastně nějakým takovýmto způsobem bojovat proti členskému státu, který má nastavený zvýhodněný daňový režim. Uh, Teď to přece znáte i z Irska, ti měli 12% daňové zvýhodnění pro všechny podniky. Tudíž tady samozřejmě těch řešení je mnoho, nicméně je třeba je ještě nakalibrovat, musí být optimalizovány tak, aby také byly v souladu se současným evropským právním rámcem. Ale ještě předtím, než odejdu, tak bych rád eh, tady zmínil jedno možné řešení. Já sdílím to, co zde bylo řečeno o tom konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob. Kromě toho si myslím, že tady samozřejmě je třeba zajistit vyšší transparentnost v daňových eh, režimech, ale to <clears throat> to nařízení vlastně o daňových eh, eh, režimech a úsporách, tak to je přesně vlastně to směrnice o příjmech z úspor je vlastně už jeden způsob, jak se tomuto problému postavit. To znamená vycházet ze společné stejné daně, ze stejného základu pro všechny. A to mělo by to opravdu platit pro všechny daňové subjekty. Samozřejmě, že by tady měl existovat nějaký rozdělovací klíč, ale ten už částečně existuje a je popsán ve směrnici o příjmech z úspor. ty prvky, jako například mzdy zaměstnanců, tak to by také mohl být jeden z ukazatelů nebo jedno z kritérií, které, na základě něhož by se vypočítávalo to konečné zdanění. Tudíž tady je třeba zajistit, aby ten základ daně byl správně a spravedlivě rozdělen mezi všechny členské státy. Tudíž každý konkrétní podnik, který je činný na území různých států, by měl jaksi fungovat na základě principu rozděleného, rozdělených daní, to tak, aby ty daně byly placeny opravdu ve všech státech, ve kterých je tento podnik činný. Pokud byste měli jakékoliv další otázky, tak mi je prosím eh, doručte písemně a já se je pokusím, eh, pokusím se na ně odpovědět písemně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, pane profesore, a budeme pokračovat. Navrhuji tedy, abychom pokračovali se seznamem řečníků a potom naši dva hosté zareagují na veškeré další otázky. Marisa z Matia za GUE. Děkuji. Já mám mnoho otázek, které už ale zde padly ze strany koleků a chtěla bych se zeptat na dvě konkrétní věci. Hodně jsme mluvili o přístupu k vyhýbání se daňovým povinnostem. A teď vstupujeme vlastně ale do nové oblasti vzhledem k těm problémům, které vyplynuly na povrch, vidíme, že dochází k takovému obecnému přístupu a to vzhledem ke skutečnosti, že vyhýbání se daňovým povinnostem vlastně je v nepřímé úměře k transparentnosti. A v tomto obecném přístupu se bere v úvahu to, že výměna informací mezi jednotlivými zeměmi by mohla značně snížit vyhýbání se daňovým povinnostem a také užívání daňových rájů. Chci se zeptat, jestli si myslíte, že je to ten nejlepší možný přístup a jestli ne, jaké má hranice a jak by se mohl vylepšit. Já vím, že pan Zukman již se tomu věnoval ve svém dokumentu, který zveřejnil eh, v roce 2014 panem Johansenem, co se týče doporučení pro G20, ale píšete tam i o řadě jiných věcí, jako třeba o srážkové daně, dani a také o dalších otázkách, ale to nevím, jak vyjádřit anglicky. Mohl byste tedy pohovořit o limitech tohoto systému a jak jej třeba vylepšit a potom velmi specifickou eh, otázku. Elíza v úvodu hovořila o jurisdikcích, o tom zde bylo hovořeno mnoho, i jindy. Eh, chci se vás zeptat obou jako výzkumníků. Když provádíte svůj výzkum, Kde podle vás dochází k ekonomické aktivitě? Myslíte, že ta ekonomická aktivita eh, se realizuje eh, někde v daňovém ráji anebo v jiné jurisdikci? Protože to je také důležité pro ty informace, které si můžeme z vašeho výzkumu eh, vytáhnout. To je problém přístupu nebo příčiny a Eh, důsledků. A nyní Marko Vali za FDD. Eh, ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat třem řečníkům, včetně profesora Berlína, který právě odešel. Možná mu pošlu otázku písemně, e-mailem. Souhlasím s tím, že hlavní problém je transparentnost, ale musím říci, že jsem velmi zklamán návrhem, ze strany komise po tom skandálu. Máme tedy skandál z LuxLeaks, každý eh, se rozčilil, rozohnil, každý chce stát na té správné straně veřejného mínění a tak dále. A pak eh, vlastně je schválena směrnice, která by měla zaručit transparentnost a ve skutečnosti tato směrnice se v zásadě jen snaží zabránit těm, kteří chtějí přispět k etice a morálnosti. To znamená lidem, kteří stojí o skutečnou transparentnost ten nedostatek transparentnosti je obsažen už v té samotné směrnici, protože členské státy si budou vyměňovat informace, ale ty informace zůstanou utajeny. A jaké doporučení byste dal parlamentu a komisi ke zlepšení této směrnice? Děkuji. Děkuji. A hlásí se ještě někdo další o slovo v rámci Catch the Eye? Pan Kricos? Děkuji, pane předsedo. My neustále hovoříme o Lucembursku a Švýcarsku, ale mě by zajímal odborný názor na pět dalších členských států EU, které mají nejagresivnější daňové režimy, co se týče vyhýbání se daňovým povinnostem. Děkuji.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 in den Ländern vorgenommen haben. Solche oder ähnliche Dinge sind die Ihnen während Ihrer Arbeit bislang untergekommen? Merci. Děkuji, Annelies. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také oběma řečníkům i předchozímu eh, akademikovi, který již odešel. Vaše vysvětlení nám pomohlo. Já mám otázku, která se týká společného konsolidovaného daňového základu pro podniky. Zvláště pro nás, socialisty, je tato otázka aktuální už dlouho, ale dlouho se nedařilo toto schválit, jak už zde zaznělo. Zajímalo by mě, co si myslíte, co toho bylo příčinou. Přitom ten model vlastně CCCTB, s kterým přišel parlament, je poměrně sofistikovaný, nevycházel jenom z odbytu, do vzorce vstupovaly i další eh, aspekty. Takže eh, dozvěděli jste se někdy, proč byly takové překážky ke schválení CCCTB a také jestli to představuje nějaký eh, zásadní, zásadní součást programu OECD, co se týče Eh, tedy snižování, falešného snižování daňového základu a vyjímání se daním. Byla bych ráda, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit a děkuji za vaše užitečné poznámky. Bylo by dobré, aby jednotliví členové tohoto výboru se na vás posléze mohli obrátit s dalšími otázkami, až budou mít čas tedy si rozmyslet to, co nám zde řeknete. Děkuji. Já bych rád ještě, než dám slovo našim dvěma řečníkům také, řekl několik slov. Za prvé chci zareagovat na jeden z návrhů, který vyšel z úst profesora Barlína. Velice mě zaujala skutečnost, že si nikdy nestěžoval vlastně žádný členský stát nebo Evropská komise, ani parlament eh, Evropskému soudnímu dvoru, ani nebyla vznesená stížnost ze strany asociací daňových plátců. Protože z právního hlediska nedošlo k porušení žádného zákona a nedošlo k porušení ani eh, evropských pravidel, evropských zákonů. Když tedy eh, vynechám eh, tedy pravidla nekalé soutěže, která bojí s nekalou soutěží a se státní podporou. Ale v zásadě vlastně eh, státní podpora začala erodovat, eh, erodovat eh, vlastně fiskální základy sousedních států a jedná se i o otázku solidarity a lojality a přitom po, podle každého je úplně normální, že neexistuje judikatura Evropského soudního dvora. Mě to překvapuje. Máme tady právní službu, Máme tady právní službu Evropského parlamentu, která je jistě úplně nejlepší ze všech evropských institucí, ale když jsme jim položili tuto otázku, tak oni řekli, že to není možné. Já musím říct, že mě to poněkud mate. A potom, co se týče zásady skutečného danění nebo účinného zdanění. Minulý týden Eh, jsme tady měli na návštěvě premiéra Jersey a Guernsey, který přijel sám od sebe, to si vážíme. A eh, tito premiéři navrhli, eh, že se budou zabývat naší prací a rádi odpovědí na jakékoliv naše otázky. Samozřejmě jsme okamžitě zaslali dotazník, který jsme rozeslali všem 28 členským státům EU a zástupci Jersey a Guernsey v Bruselu. Pak vysvětlili, že jsou naprosto pro zásadu účinného danění, jak o ní hovořil profesor, profesor Berlín. Veškeré podniky, které mají stále sídlo v našich členských státech, musí správně platit daně v, daní, eh, v zemích, kde dochází k prodeji a potom také musí odvést daně, které dluží ve svých daních, tedy eh, sídla, eh, kde mají sídla. Takže to si myslím, že je v souladu s účinnou zdaněním, jenže potom řekli šeptem, že vlastně oni u nich tedy na Jersey a Guernsey se žádné daně neplatí. Já vyprávím tento příběh, který vlastně eh, potrhává to, kdo vlastně kontroluje, jaká je účinná eh, daňová sazba a kdo kontroluje, jestli se plat, eh, daně platí. A moje třetí poznámka, to je vlastně otázka Marízy, která mě k tomu inspirovala, a to je otázka vlastně asignace zvlášť co se týče digitální ekonomiky. Eh, my jsme s velkým zájmem eh, vyslechli před dvěma lety zástupce amerického Senátu, tam se zúčastnili i také zástupci eh, společnosti Apple. A když jej vyslýchal Karl Levin, předseda podvýboru, který zodpovídá za vyšetřování daňových postupů, které používají americké daňové, eh, eh, eh, americké nadnárodní společnosti, pan Cook, tehdy generální ředitel Apple, řekl, že jeho podnik je vlastně v jakémsi oblaku nejistoty, protože vytváří hodnotu, která ale nemůže být asignována žádné geografické lokalitě takže eh, odvádějí potom zisk v USA, ale i třeba v dalších zemích, jenže jako kdyby eh, v tomto eh, jaksi oblaku, kde Apple funguje, žádné jiné země neexistovaly. OECD již nastavil pravidla, kterými se řídí mnohé naše daňové úřady. Byl navržena jejich aktualizace v akčním plánu OECD ale federální země mají eh, významné zkušenosti, co se týče problému distribuce daňového základu v USA. Mají federální, tedy eh, daň eh, z příjmu pro korporace, to už mají stovky let, a více než 40 amerických států také vlastně ukládá regionální daň pro podniky, které vytvářejí nebo, nebo obchodují eh, v řadě amerických států. Tyto problémy mají také problém distribuovat ten svůj daňový základ mezi různými eh, státy Spojených států, protože každý ten stát má jiný daňový systém. Takže tam jde o eh, otázky Eh, otázky asignace těch daňových základ a pak je tady eh, tedy to eh, pravidlo obchodování jako z, mezi nezávislými podniky. A pak jsou problémy, pak jsou otázky systému danění v Kanadě, ve Švýcarsku, kde se danění provádí na úrovni kantonu. Já bych rád začal tím barvitým příkladem párku, ten mi utkvěl. A, a, ano, určitě e, takový, takový, párek, takový párek určitě zaujme každého Němce. Řečník odpovídá, jsem žid a proto by ten párek nesměl být e, z vepřového ale mluvíme tady o takových měkkých párcích. Když ten párek bude trošku tvrdší, tak eh, to tak nebude fungovat. A to je také eh, součástí odpovědi na vaši otázku. K čemu bude tato transparentnost sloužit? K čemu bude sloužit tento nový přístup? Já si nemyslím, že by vyřešil ten problém jako takový, ale vyhýbání se daňovým povinnostem bude nákladnější. Máme tady tento režim výměny údajů, některé, některá raní ptáčata už jej podepsala, další členské státy, nebo další státy jej eh, podepíší v roce 2016 a 17 Panama si bude asi vybírat třešničky na dortě a e, tím tedy e, stoupnou e, ceny služeb účetních na, v Panamě a ty údaje se vlastně vyměňují o občanech jednotlivých států. Takže když německý daňový úřad pořádá, požádá banku v Singapuru o údaje Eh, německých občanů, tak je poměrně snadné toto obejít, když eh, se tam vyskytne nějaký svěřenec jiného občanství, jenže to bude drahé, nákladné a existují i další opatření, jak toto obejít. Ku příkladu nákupem zlata nebo nákupem drahých aut, nákupem uměleckých předmětů. jsou místa, kde můžete skladovat umělecké předměty. Lucembursko právě teď takové místo koupilo, e, celníky tam nepustí, je to zcela anonymní. Jenže je to riskantní, je to nákladné, takže ten párek nám trošku stvrdne a bude těžší se vyhýbat daním. Takže tak to bychom dosáhli určitého pokroku, s tím můžeme být docela spokojeni. Úplně a navždycky ten problém jistě nevyřešíme, to je zcela nemožné. Ale postupně můžeme situaci zlepšovat. A ještě další věc. Pane předsedo, eh, to jste řekl vy. Mě také překvapuje, že komisi trvalo tak dlouho, než vlastně eh, ten zvláštní daňový režim označila za dotace. A to by bývalo bylo vlastně před 20 lety zcela nemyslitelné. Ale komisi to trvalo opravdu dlouho a ta debata na toto téma ještě neskončila. Pan Toirer se ptal na vlastně eh, průmysl vyhýbání se daňovým eh, daňové povinnosti. To je asi dobrý způsob, jak identifikovat, k čemu dochází, protože existuje jakási taková paralelní společnost, která nám tady vzniká. Není to paralelní společnost v kulturním slova smyslu, je to paralelní společnost v tom smyslu, že Eh, vlastně oni si vyjádřejí, eh, si vytvářejí nová pravidla eh, zdanění. Oni si snižují daňový základ a je to velmi škodlivé pro jakoukoliv civilizovanou společnost. Takže tato paralelní společnost by neměla existovat. To by byl další argument pro zjednodušení daňové právní úpravy. Aby daňovým pravidlům a daňovým zákonům nerozuměli jenom, eh, nerozuměla jenom hrstka specialistů, která by své služby mohla nabízet těm, kdo jim zaplatí nejvíc. Další způsob, jak postupovat, by bylo přenastavení celého systému. Přenastavení vztahu mezi různými typy daní. Možná že by bylo lepší nastavit vyšší DPH, protože to je vlastně ta je daněna u zdroje, a zároveň snížit daň z příjmu, aby bylo ještě složitější se vyhnout eh, dani z příjmu a aby bylo dražší vyhnout se té nízké dani z příjmu. Takže možná bychom v tomto novém světě měli přistoupit k přenastavení systému, nastavit vyšší daně tam, kde by se tyto daně snadněji vybíraly a snížit, daně tam, <clears throat> snížit ty daně, které se vybírají s velkými obtížemi. Tolik ode mě. Ah, your question. Já jsem zapomněl na váš dotaz. No, mám to za tolik poznámek. Mohl byste, prosím vás, zopakovat ten váš dotaz? šlo v, šlo v podstatě o to, o ty daňové úředníky, kteří hovoří, že jsou ve své práci a při své práci omezováni. Ano, ano, to to opravdu uhodil řebíček na hlavičku. Je to věc, eh, o které slycháváme velice často v Německu. Potřebuji... Daňového, eh, daňového úřadu v Německu slycháme, že potřebují více Eh, inspektorů, eh, více odborníků, více těch pracovníků, kteří budou eh, sledovat ty, kteří mají nějaké tedy ty daňové podezření. Já si myslím, že jich nepotřebují více, ale že ti lidé by měli mít vyšší kvalifikaci. Třeba v, v Hesensku, ve státě v Hesensku, došlo asi před dvěma lety k jednomu případu, Mm, bylo tam vydáno tiskové prohlášení ministra financí Hesenska. Tam bylo řečeno, že teď mají speciální eh, takový jako tým eh, vysoce kvalifikovaných eh, pracovníků, odborníků. A když jsem se jich ptala, zda už zaznamenali nějaký úspěch poprvé, tak, tak tam žádný úspěch nebyl. Po dvou letech jsem se ptal na to též, opět vlastně nebyla tam žádná odpověď. Uh, takže to vypadá, že se vlastně nic neděje. A ve stejné době, kdy byl, kdy byl utvořen to tým osmi lidí, tak tehdy vlastně tam působilo asi 9 tisíc lidí eh, v té oblasti, takže to vypadá, že nepotřebujeme více lidí. Spíše potřebujeme, aby ti lidé byli kvalifikovanější a aby tito lidé dokázali eh, vést krok s těmi čtyřmi největšími eh, účetními firmami, tak s tou takzvanou velkou čtyřkou. Děkuji za všechny dotazy, které padly. Byla zde celá řada dotazů, které se týkaly společného základu daní ehm, pro podniky CCTB. Chci říci, že zatím neexistuje žádný ideální vzorec pro to rozdělení těch eh, daní pro nadnárodní firmy. Na jedné straně to může být tak, že vezmete v úvahu konsolidované zisky a rozdělíte je podle určitého vzorce na daně do jednotlivých zemí ale když tam bude, může to fungovat třeba v nějaké federaci, třeba v USA, tam se používá tento vzorec rozdělování. Takže tady by, podle toho by mohla se řídit i Evropská unie. No a jaký je nejlepší způsob, jak ten vzorec vypočítat? V USA je to tak, že tam vlastně byly původně vzorce pro každou zemi zvlášť a postupně se vlastně jaksi zblížili. Máme zde Kalifornii, New Jersey, většina tedy vychází z toho odbytu, z toho procenta odbytu v jednotlivých zemích a jsou s tím systémem spokojeni. Takže si myslím, že bychom se od nich mohli poučit. Proč jsou spokojeni s tím systémem? Je to z toho důvodu, že pokud budete vypočítávat ten vzorec pouze podle procenta odbytu, podle procenta prodeje v té jednotlivé zemi, tak, tak tam není žádný prostor k tomu, aby docházelo k nějakým eh, manipulacím. Eh, dnes můžete velice lehce odeslat eh, zisk na Bermudy, ale své spotřebitele nemůžete mm, vyslat na Bermudy, protože tam se ukáže, že vaši spotřebitele jsou třeba v Kalifornii, v Německu, prostě v jednotlivých zemích a s nimi, jak se nelze hýbat. Takže to je ten základní, jeden vzorec. Další vzorec, ten je komplikovanější, ten vychází z CCTTB. Tady bereme v úvahu nikoli pouze odbyt, ale také třeba počet zaměstnanců nebo to, kde se nachází fyzický kapitál. To je v pořádku, nemám s tím problém, ale musí tam být ještě dostatek eh, pobídek, nebo nesmí, pardon, nesmí tam být pobídky k tomu, aby firmy přesouvaly některou část své výroby do zemí, která má nižší daně. Protože podle toho prvního systému tam vlastně není žádný, žádná pobídka, která by vedla firmy k tomu, aby se přestěhovaly do jiné země, kde je nižší zdanění. Tam vlastně nebude žádná taková pohnutka, aby ta firma přesunula buď eh, vedení anebo přímo své pracovníky do jiné země, protože ten vzorec se bude vypočítávat pouze z procenta prodeje v jednotlivé země. Takže je úplně jedno, kde má ta firma sídlo. A to je právě také takovou um, kvalitní charakteristikou tohoto systému. No a když někdo chce přesunout skutečnou činnost do země s nízkým zdaněním, tak otázkou pak je, čemu vlastně by to vedlo, čemu by to mm, pomohlo, nebo za jakým účelem by to dělalo. A pak to souvisí e, s tou e, s daňovou soutěží v Evropské unii, takže třeba těch 12,5 daně, e, pokud, pokud by to bylo v jedné zemi Evropské unie, tak vlastně proč, proč by to tam bylo v Evropě? Zatím nejsou žádné důkazy, že by to nějak s tím způsobem chránilo nebo pomáhalo nějaké zemi. Myslím si, že výzkum zde nehovoří jednotně. Myslím si, že nejsou žádné přesvědčivé důkazy na základě údajů, které máme k dispozici. Druhá věc. Padla se celá řada dotazů na transparentnost. Transparentnost, eh, samozřejmě, to s tím všichni, na tom se všichni shodnou, ale co se tím vlastně myslí? Transparentnost je dobrá pro výměnu informací, třeba ten systém automatické výměny bankovních informací, který tedy snad se opravdu e, stane realitou mezi do roku 2018 mezi hlavními ekonomikami, nebo automatická výměna těch daňových rozhodnutí, to je dobré, ale myslím si, že to neřeší tu zásadní otázku transparentnosti, která zní, můžeme opravdu znát, kdo co vlastní a kde kdo vydělává a zda lidé opravdu platí daně podle svých kapacit, podle své kapacity platit daně. Když bychom usilovali o toto ambicioznější pojetí transparentnosti, tak byste musel vzniknout nějaký celosvětový finanční rejstřík, kde by se brali v úvahu finanční aktiva, včetně derivátů, akcí a tak dále, a včetně nemovitostí, pozemků, muselo by se to zaznamenávat vlastně až zpětně několik staletí. Vycházelo by se z různých veřejných rejstříků, už vlastně zde existují některé třeba katastry nemovitostí nebo katastry nemovitostí, které se vytvářely v minulosti Například ve, ve Francii vznikal takový katastr nemovitostí a tam se opravdu zaznamenávalo jmění lidí. Ale dnes eh, to bohatství velice často není nemovitost nebo, nebo nějaký pozemek, ale většinou je to nějaké, nějaká, finanční, nějaká finanční aktiva. Takže nemůžeme vytvářet takové finanční rejstříky. Sice takové finanční rejstříky existují, ale jsou zpravovány soukromými eh, depozitáři cených papírů. Takže není to využi- tyto listíky nejsou využívány ani veřejnými osobami, ani pro statistiku, ani pro eh, boj s praním eh, peněz a tak dále. Ale přitom by tyto registry mohly být takto využity. Takže transparentnost, ta myšlenka je skvělá, ale co si tím vlastně myslí pouze ta výměna informací nestačí, protože kdybychom usilovali o skutečnou transparentnost, tak by se musel existovat takový celosvětový rejstřík finančního majetku, o kterém jsem hovořil, o kterých jsem popsal. Další otázka. Proč země, které jsou vlastně obírány o daně, proč si ty země nestěžují? ano, je to pravda, že jsme zaznamenali velice málo stížností ze strany členských států, které by se stěžovaly na takové praktiky. Myslím si, že jedním z těch důvodů je právě to, že vlastně nejsou k dispozici údaje. Právě z toho důvodu, že nejsou takové rejstříky, takové finanční záznamy takže když vlastně nevíte, kdo eh, ty daně odvádí nebo kdo vám je neplatí, tak si těžko můžete stěžovat. A další důvod je to, že se asi nedostatečně uvědomujeme, že tyto problémy nemají jednoduché řešení. Pokud některé země chtějí jaksi obrat sousední země o ty daňové, o, o daně ze zisků, tak ta druhá země by měla uvalit finanční sankce proporčně přiměřené na tuto krádež v úvozovkách. Takže to možná by mm, potom vedlo tedy k myšlence, jaké sankce by byly realistické. To znamená srážkové daně pro, nebo pro přeshraniční platby. Takže představte si třeba že máme zde země v EU. Lucembursko by třeba odmítlo spolupracovat v, Rus, v celé řadě finančních věcí, takže by to potom pro ty ostatní členské státy bylo možné, že by řekli, dobře, máte na to právo, ale nás to vlastně vyšlo na ty a ty peníze, o to jsme přišli v daních, takže my na oplátku zase třeba uplatníme srážkovou daň na všechny finanční platby. Další takovou ekonomickou sankcí jsou obchodní tarify, obchodní cla. Mm, jde o to, že všechny ty sankce by musely být proporční vůči těmto zemím, jako je třeba Lucembursko. Takže tím se opět vlastně říkám, že potřebujeme na první straně údaje, abychom vůbec mohli kvantifikovat ta čísla, abychom mohli kvantifikovat ty ztráty a potom, když budeme znát číselné údaje, tak eh, můžeme přejít k řešení. Oui, l'évocation de ces actions. Euh... Ano. Já si myslím, že to zároveň poukazuje na všechny ty složitosti a také jsem hovořil o té loajálnosti, která by měla existovat mezi státy a je jasné, že by taková loajálnost mohla existovat pouze ve chvíli, kdyby všechny státy byly ochotné spolupracovat. což eh, samozřejmě je velmi těžké předpokládat. Ale ještě jednu připomínku. Můžeme se vrátit k Irsku. To, co není úplně normální na Irsku, není těch 12,5%. V podstatě nikdo, nikdo by toto netvrdil. dokud nebudeme mít nějaký společný konsolidovaný základ daně, tak si to Irové budou vypočítávat, jak budou chtít. Já jsem se díval na různé kalkulace, z nich vychází to, že 12,5%, které daně, která je uvalována v Irsku, se rovná 28 až 30 daň, zdanění v jiných členských státech. Tudíž tady nejde pouze o ten čirý fakt těch 12,5. Například Adobe má zisky ve výši 500, 500 milionů euro ročně. A Adobe má své hlavní sídlo v Irsku. Pokud by platili 12,5, tak bychom mohli říct, že ano, vychází to z hospodářské soutěže, ale všechny tyto výpočty v podstatě vycházejí z nereálných e, situací a já si myslím, že to je přesně to, čemu se musíme postavit. A já bych v tuto chvíli pouze řekl, že poděkujeme našim hostům, samozřejmě i nadále budeme spolupracovat se všemi zpravodaji a spolu a jelikož jsme už na konci dnešního pořadu jednání, tak bych navrhoval, abychom skončili našeho eh, jednání, ale poprosil bych, aby tady zůstali ti, kteří se budou účastnit zítřejší delegace tady v Belgii. Eh, hned ti dám slovo. Počkej, prosím tě, Michaili. Myslím si, že Lisa musí hned odejít a koordinátoři samozřejmě jsou pro nás naprosto klíčovými právě pro tu delegaci. Mikaeli, tak prosím, hovoř, ale rychle. Ano, děkuji, děkuji. Na eh, pořadu jednání máme ještě závěrečné připomínky spolu s pravdojů a já jsem čekal právě na tento bod. Já vás samozřejmě nechci zklamat, říká pan předseda. Ne, já si myslím, že to, co jsme dnes byli svědky, je jasným důkazem toho, jak důležité bylo eh, setkat se na jedné straně s novináři, tudíž bylo důležité se na to podívat i z tohoto úhlu pohledu, protože my bychom samozřejmě o spoustě věcech vůbec nevěděli, pokud by tyto věci nebyly odhaleny eh, novináři, kteří jsou v tuto chvíli vystavováni velkému tlaku, stejně tak jako oznamovatele korupce. Ti jsou vystavováni ještě daleko většímu tlaku. Já si myslím, že ty bychom měli chránit daleko lépe. A my jsme si dnes také vyslechli e, vlastně ty osobní tragédie, kterým byly vystaveni e, naši dva eh, dnešní hosté. A já také nezapomínám na to, že pan eh, profesor Berlán není příliš velkým optimistou. Nemyslí si, že řešením těchto problémů by byl pozměněný eh, právní eh, rámec. A pan Dörfer a pan Cukman Eh, také říkají, že automatická výměna informací a námi nastíněná cesta není eh, dostatečná. Myslím si, že také nastínili celá jasně, v čem eh, nebo kde se skrývají ty nedostatky a i z toho důvodu bych velmi rád poděkoval všem dnes pozvaným odborníkům, protože v tuto chvíli víme, že se musíme podívat také na ty mechanizmy stanovování převodních cen a musíme se také podívat na ty další návrhy, vlastně ten přechod eh, k, té, k DPH, například ten návrh, který tady zazněl. A pane předsedu, já si myslím, že by, my bychom také na našich slyšeních měli opravdu dbát na to, aby k nám chodili odborníci, kteří by nám popisovali různé jiné modely, které by v podstatě nám nastíní další možná řešení, která by měla fungovat na globální úrovni, což by v podstatě v tuto chvíli bylo asi z mé strany všechno v rámci těchto závěrečných připomínek a děkuji. Děkuji, děkuji, Mikaeli, bylo to opravdu zajímavé. Eliso, prosím. Velmi, velmi, velmi stručně a rychle chci říci, že sdílím závěry, které v tuto chvíli vyjádřil Michael, co se týče těch tří eh, tedy oblastí. Já bych v první řadě velmi ráda vš- poděkovala všem přítomným a také bych již předem poděkovala za, doufám, eh, naší dlouhodobou spolupráci. Dále samozřejmě je zde jasné, že musíme přijmout politická opatření na Evropské unii, tak abychom zajistili vyšší bezpečnost všem oznamovatelům korupce. Myslím si, že bychom se v této oblasti mohli opravdu inspirovat eh, u Spojených států, kteří mají velmi dobrá pravidla pro ochranu eh, oznamovatelů. A také chci říct, že můžeme zajistit musíme zajistit, aby naše slyšení byla co nejviditelnější a myslím si, že za zavřenými dveřmi by se měla odehrávat jednání pouze s těmi lidmi, kteří o to předem požádali. Protože samozřejmě nám jde o to, aby co nejvíce lidí vědělo o naší práci, aby co nejvíce lidí mohlo být součástí nebo mohlo se účastnit našich e, slyšení. A aby jednání za zavřenými dveřmi probíhalo opravdu pouze s těmi, kteří o to požádají. Já jsem, myslím si, že tady jsou v podstatě všichni důležití koordinátoři ze kon, moji asistenti jsou eh, zde. Eh, já určitě budu čekat eh, minimálně ještě pět minut, ale potom budu muset odejít. Děkuji, děkuji Eliso. Zítra ráno začneme s, s belgickou delegací a to síle parlamentu. Technicky to se ptám, můžeme se setkat ještě zítra ráno dříve v 8.30, protože v tuto chvíli se odehraje ještě schůze koordinátorů Ekonu a vím, že Elisa nebude jedinou, která bude muset naše jednání opustit. Myslím si, že jsou tady ještě další naši členové, kteří jsou koordinátory nebo se toho schůze musí účastnit. Ale já navrhuji, abychom se setkali zítra ráno v 8.30. Já se omlouvám, já nemohu, protože mám schůzi s ministrem financí. Tudíž já navrhuji, abychom začali hned v tuto chvíli a vše, na čem se zde domluvíme, předáme Elise telefonicky. Nevím, možná, že Elisa by ale v tuto chvíli ještě využila ten čas na to, aby nám tady sdělila svá doporučení, nebo co, vlastně, co, co ty vlastně navrhuješ? Ne, já jsem neměla tady žádnou specifickou konkrétní připomínku, ne, ani žádný problém. Neschledávám tady nic jaksi sporného. Pokud vy se tady dohodnete na nějakém doporučení či čemkoliv, tak nevím možná, že by se mohla říct něco o svých obavách. Ne, já si myslím, že to, na čem jsme se dohodli předtím, eh, s tím mohu zcela souhlasit. Dobré, dobrá. Já tedy v tuto chvíli navrhuji, abychom opravdu ukončili naše dnešní veřejné jednání. Kdo tu může zůstat, ať to zůstane. A jelikož tato informace je veřejná, tudíž ji také řeknu veřejně, zítra se setkáme v 9 hodin v sídle parlamentu, v sídle belgického parlamentu. A naše setkání eh, v rámci expertního panelu bude trvat od 9 do 11 a od 11.15 půjdeme do sněmovny a tam budeme hodinu a půl až do 13 hodin a setkáme se s, vý, s rozpočtovým a finančním výborem belgického parlamentu. A poté jsme byli velmi laskavě e, pozváni na přibližně jednohodinový pro, e, eh, oběd. I když je pravda, že jedna hodina na oběd možná pro francouze úplně nestačí, a tady se eh, mý kolegové smějí. A poté od dvou hodin odpoledne se setkáme se Stevenem Vandenbergem, který je ředitelem služeb, které jsou zodpovědné za řešení daňových problémů. Tato schůze měla trv- je v podstatě naplánovaná na hodinu, já bych ale byl rád, kdyby trvala minimálně dvě hodiny, protože já si myslím, že v belgickém eh, případě, stejně jako v mnohých jiných, nejde o zákon samotný jako o jeho provádění. A i z toho důvodu vlastně je pro nás velmi důležité setkat se s lidmi, kteří jsou zodpovědní za eh, provádění těchto eh, zákonů a také mají sídlo v ulici práva, což je také velmi jaksi symbolické. Tudíž já si myslím, že v tuto chvíli bychom měli již naznačit, že chceme, aby ta schůze byla delší. Ještě velmi krátce. Já jsem byl informovan, že pouze členové, kteří jsou oficiálními členy delegace, mohou cestovat z jednoho místa na druhé oficiálními vozy a neexistují žádné jiné vozy. Tudíž my si zorganizujeme jeden vůz, který bude následovat tento oficiální vůz. A chci vám říct, že jsem ještě nikdy od té doby, co tu jsem, to znamená 6 let, neslyšel nic absurdnějšího. Já jsem tu už 16 let. A já jsem ve stejné situaci. Takže my to určitě nějak zorganizujeme. Děkuji. Donc, euh, la réunion publique est, est, est terminée. Tak, dobrá, veřejné jednání v tuto chvíli končí, říká pan předseda. A v tuto chvíli se budeme věnovat ještě organizaci zítřejšího dne. Děkuji.